So, meine sehr verehrten... Dámy a pánové, technika nám nyní říká, že můžeme pokračovat, že systém zase začal běžet a proto se nyní ptám, zdali se někdo chce vyjádřit k této zprávě paní McCarthy. Vidím, že se nikdo nehlásí, ale já mám ještě dvě otázky na komisi v této souvislosti, protože byla sepsána zelená kniha o bankovních účtech a mě by zajímalo, než se budeme zabývat hodnocením dopadů, tak co se stalo. A také by mě zajímalo, co se stalo od dubna minulého roku, protože parlament požadoval další přípravnou práci a další studii v souvislosti s tímto tématem. A mne by zajímalo, kam pokročily práce komise v této oblasti. Nevím, kdo chce za komisi odpovědět. Kdo tady zastupuje komisi k tomuto tématu? Prosím, máte slovo. Nevidím tady nikoho? Nemáme tady přítomného žádného zástupce komise? No to mi případá přímo originální, protože včera jsme hovořili o internacionální dohodě. Dobře, máte slovo. Beru všechno zpět. Merci, monsieur le président. Euh, Děkuji, pane předsedo. Komise se pozorně vyslechla to, co říkala paní McCarthy, zejména to, co říkala o globálních přístupu k vymáhání pohledávek v Evropě. Týká se to více témat a o všech konkrétně hovořila. Týká se to, hovořili jsme také o tom v DG Podniky, v DG Sanko a DGS, které zde zastupuji. Co děláme u nás GLS? 10. prosince jsme Evropská rada tento program schválila a my jsme zde navrhli, že předložíme legislativní text, který se bude týkat evropského, e, evropské exekuce obstavení účtu. Nejdříve se počítalo pouze sdělením, se sdělením, tedy s nezávazným instrumentem, a potom jsme také něco udělali v tom smyslu, abychom splnili doporučení parlamentu a totiž řekli jsme, že je nutné prošetřit možnost, jakým způsobem je možné mít provizorní a konzervativní opatření pro to, abychom zabránili přenosu majetku dlužníku. A e, na vaši otázku, pane předsedo, chci říct, co se týče obstavení evropských účtu. tak zde právě máme smlouvu, jsme uzavřeli, která se bude týkat analýzy dobatů. Ta analýza bude trvat 6 měsíců, to znamená, že dodržíme harmonogram. Tedy budeme moci v polovině eh, prosince 2010 předložit legislativní návrh k evropskému obstavení účtu. Bude to tedy návrh eh, podle 28. režimu, nebude, nevíme přesně, jak to bude vypadat, protože to nezávisí na posouzení dopadů, které ještě nemáme. Další opatření, to jsou ty etapy až poté, poté co budeme mít toto obstavení účtu. Eh, budeme mít i v ostatních oblastech vymáhání pohledávek provizorní a konzervativní opatření. A co se týče práva na péči, tak zde máme také jurisdikci Evropského soudního dvora v tom smyslu, která se týká práva na péči a týká se také toho, zda je na tomto poli nutné provizorní opatření. Půjde také o minimální harmonizační pravidla pro řízení. Zde by bylo možné přistoupit k ostatním provizorním opatřením, jako například právě obstavení účtů, záruky, hypotéky v rámci občanskoprávních řízení. To, tolik vám k tomu mohu nyní říci. Děkuji, říká pan předseda, takže se rozhodně něco děje. Má k tomu někdo nějakou pozmínku, eh, poznámku paní Mechkáty? My jsme si stanovili harmonogram a já se ptám komise, zdali s námi hodlá také spolupracovat. A pokud se týče sbírání informací, tak bychom měli také sdílet tyto informace společně s komisí. A jestliže bychom mohli uspořádat mili slyšení, tak to by bylo také dobré, tak abychom se mohli seznámit s metodami, jak dosáhnout našich cílů. Takže já si myslím, že to je otázka pracovní metody, tak abychom spolupracovali s komisí a, a neměli, bychom, neměli bychom pouze vyčkávat na výsledky komise. Diana Wallace? Děkuji. Já plně souhlasím s postupem paní McCarthy. Já si myslím, že slyšení by bylo velice užitečné. Před Vánocemi jsem měla možnost zúčastnit se konference v Německu o o bailiffs eh. Oni také řekli, že mají zájem o naši práci a kdybychom měli tady slyšení, tak by bylo dobré, kdyby se ho zúčastnili přímo také kvalifikovaní pracovníci, protože to, že opravdu lidé z terénu se v této materii již dost vyznají a mají dobré informace. Děkuji. Ano, myslím si, že takovéto minislyšení můžeme uspořádat. Určitě se nám to vejde do programu a je to dobré. Takže končíme tento bod a dostáváme se k bodu 17. To je zpráva paní Galo o dodržování práv duševního vlastnictví na vnitřním trhu. Máte slovo, paní Galo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Než se pustím do tématu, tak bych vám chtěla sdělit, že harmonogram k této zprávě se změnil. Lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů je 6.2. Ne, to se mezi tím také již změnilo. Takže já jsem měla původní čísla a potom hlasování ve výboru 23.3. a v dubnu hlasování na plenárce. Takže tady máme opravu pro předkládání pozměňovacích návrhů, to je 23. února, není to 6. únor. A není k obsahu. Já se domnívám, že vy zprávu, tedy návrh zprávy máte k dispozici a já se omezím pouze na nejdůležitější body. Já již jsem při první výměně názoru řekla, že vítám návrh komise především ke zřízení Evropského monitorovacího střediska pro padělání a piráctví. neboť my máme zatím nedostatek e, údajů o porušování duševního vlastnictví. Tyto údaje jsou velice fragmentované a proto je důležité, aby komise jasně řekla, jaký mandát toto monitorovací středisko má mít. Také musí zabezpečit e, E, účast všech aktérů, také financování tohoto střediska a je třeba také zajistit informace o práci tohoto střediska pro parlament. A potom ještě k tomu, jak se dá bojovat proti piráctví a padělání, protože to jsou opravdu zásadní porušování duševních práv a pro společnost vznikají velké škody. A proto je důležité, abychom vytvořili frontu pro informování veřejnosti, především mladých lidí, kteří Eh, vyrůstají s digitální technikou. My musíme mladé lidi informovat o piráctví a informovat je o tom, že tady existují také zdravotní rizika, především u padělaných léčiv. Pokud se týče nejdůležitějších bodů v mé zprávě, které se neobjevují ve sdělení komise. Piráctví a ochrana duševního vlastnictví na internetu. Zde bych vám chtěla předložit určitá čísla, která dobře ilustrují kontext. Mezinárodní svaz fonografického průmyslu říká, že online hudba Eh, činila asi 4 miliardy dolarů a to je 23 celkových příjmů tohoto průmyslu. Ve Francii 25 uživatelů internetu stahuje hudbu ilegálně a 32 je toto procento ve Španělsku a průměr v Evropě je 15 stahování hudby a film streaming dnes představuje 40 filmové piraterie. Piráctví. To se týká také tisku a nakladatelské činnosti. A a také celá řada různých titulů mu hudebních se stahuje a celní orgány a zabavili asi 50 tisíc eh, padělaných produktů. Celková částka, celkový objem produktů je 178 milionů jednotlivých položek eh, a bylo to více než 80 milionů DVDček. Komise si tady dělá velké starosti, protože dochází k velkému nárůstu také ve velice nebezpečných oblastech pro spotřebitele, jako jsou léčiva, také elektronická výbava, hygienické položky a hygienické zboží. Toto je škoda poškozování zdraví, ale je tady také škoda pro příslušný průmysl, ale také přichází naše vlády o daňové zdroje a také přicházíme o velké číslo pracovních míst. A jak lze celý tento problém řešit? Já jsem toho názoru a jsem přesvědčena o tom, že bychom měli eh, začít na třech úrovních. Již jsem se zmínila o tom, že musíme postupovat pedagogicky a sice na všech úrovních a musíme provádět osvětové kampaně, jak důležité je duševní vlastnictví a jeho ochrana. To je velice důležitý pedagogický cíl. Pak potřebujeme také opatření proti porušování duševního vlastnictví. Toto souvisí s organizovanou zločinností a v této souvislosti vyzývám komisi, aby udělala vše, co je v jejich silách, abychom se dostali z této slepé uličky, především u směrnice o sankcí a komise... Aby se komise stáhla svůj názor a e, já e, jsem velice ráda, e, když jsem slyšela španělského ministra, který Eh, řekl pozitivní věci. Za třetí je třeba samozřejmě i rozvíjet legální nabídku online, která bude atraktivní, diversifikovaná tak, aby ale i eh, držitelé práv dostávali řádně své tantiemy. Tato nabídka legální existuje, to je třeba podporovat, eh, to je podnikatelský model, který expanduje a jenom tím se zlepší i přístup spotřebitelů k těmto produktům v celé Evropské unii. Ale já se obávám, že to nebude stačit. Čísla nám to dokazují, poněvadž podle Evropské audiovizuální observatoře Pirátství nadále existuje, i když již máme 700 eh, služeb video on demand, které existují v Evropě a více než 225 eh, nabídek legální hudby v Evropě. Já tedy apeluji na průmysl, který poskytuje obsah, tak aby se zviditelnili, aby jejich nabídky byly atraktivnější. Dále je samozřejmě je třeba vzít do úvahy všechny subjekty, především ti, kteří zpřístupňují internet a s nimi je třeba vést dialog, tak abychom nalezli vhodná řešení. Ale já jsem to i zdůraznila v návrhu zprávy. Pokud tento dialog nikam nepovede, tak je třeba se zamyslet na změně právního rámce, který teď již máme, existujícího rámce, abychom, se, abychom ho adaptovali digitálnímu světu, anebo spíše, abychom ošetřili zneužívání práv, které je tak běžné v tomto novém prostředí. Mezinárodní dimenze padělání, piráctví nesmí být opomenuta. Musíme být tvrdší v našich požadavcích v mezinárodních smlouvách proti piráctví. Aspekty, které jsou více spojeny s paděláním, tak o těch se eh, bude hovořit ve stanovisku IMCO. Hmm. Pani Rojtová je zpravodajkou a tato zpráva nabízí zajímavé věci. A nyní jsem k dispozici kolegům a ráda si vyslechnu jejich poznámky, otázky či příspěvky. Děkuji. Děkuji, to jistě nebyla vaše chyba s tím 5. 6. únorem. To se vzniklo teprve nyní, protože jsme viděli, že ty lhuty jsou všechny příliš krátké a my máme více času. A musíme se mm, podívat také na to, že potřebujeme dostatek času pro to, aby to bylo všechno přeloženo, protože jsme to tedy ad hoc změnili. Ta správná lhůta je tedy 23.2. Celá řada řečníků se hlásí o slovo, nejdříve pan kolega Masip. Já jsem... Já. No. Definitivně. Je to asi nějaké zmatené, ne? Eh, já jsem vás měl jakožto jednoho ze dvou prvních řečníků, takže předávám slovo druhému řečníkovi. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Já zcela, zcela souhlasím s paní eh, Markajo, Mar- Mariel Galo a samozřejmě e, e, i maskalo španělsky znamená důležitější, takže i je to symbolické. A já si myslím, že musíme v tomto parlamentu přijmout tvrdší závěry. E, my mm, již tedy navazujeme vlastně na minulé funkční období, ale tady před námi stojí velká výzva v Evropě a mm, e, já zcela proto <laughs> souhlasím se mm, navrhovatelkou. Děkuji, pan Engstwood. Thank you. Uh, first of all... Děkuji. Za prvé, uh, my jsme o tom již diskutovali minule a já jsem také říkal, musíme na jedné straně odlišit padělání zboží a co se děje na internetu. To jsou dvě odlišné věci, i různé právní úpravy, protože tam se eh, padělá ochrana známka, eh, ale tady v tom druhém případě dochází k porušování práv duševního vlastnictví a všechno to smíchá dohromady. To bychom vypadali asi hloupě, kdybychom přesouvali takto snadno argumenty z jedné oblasti do druhé. Je pravda, že třeba padělané léky se prodávají na internetu, znamená to zdravotní riziko, ale samozřejmě to je úplně co jiného, než když si nějaký teenager stahuje filmy či hudbu. A to, to ale, ne, protože snad film nemůže znamenat zdravotní riziko. To bychom měli jasně oddělit. A pokud jde o eh, padělání ochranných známek, tedy padělky zboží, padělané zboží, ano, to je velký eh, problém. Zde máme mechanismy již a co podle mě je nutné, je asi větší spolupráce mezi celními zprávami členských států. Ehm, to je třeba dále rozpracovat. A pokud jde o osvětu mladé generace, aby řádně používali internet. Já myslím, že to je beznadějné. Takovéto informační kampaně, no, <laughs> ty by mohly třeba trvat 10-20 let, a když e, máme za sebou takovéto kampaně a oni si z toho stejně dělají legraci, ti mladí. Takové kampaně i se zveřejňují na internetu. Nemá to žádný efekt. A možná spíš komise by měla ušetřit peníze a, ne, nevy, a a to asi není ta správná cesta. Tak nejprve oddělme obě věci. A pokud jde o uplatňování práv duševního vlastnictví přes internet, komisařka Redingová při slyšení zdůraznila, že bude eh, prověřovat každý návrh, který by mohl porušovat základní práva. A to je velice relevantní právě i pro implementaci směrnice, protože zde eh, může být eh, přímý tedy konflikt eh, mezi snahou uplatňovat to přes tvrdé sankce a lidskými právy, především právo na soukromí a podobně. To by mohlo porušovat úmluvu lidských práv. A náš výbor musí především tyto aspekty zdůrazňovat. Mm, a rozdělme to tedy. A uvidíme, jakým způsobem by to mohlo zakládat nějaké porušení základních práv. Děkuji a paní Maslo, paní kolegyně Lichtenbergová. Děkuji. Chtěla bych tomu ještě něco doplnit. Mně se vždy nelíbí ta čísla, která jsou zde uvedena ze strany hudebního průmyslu, například ta, která se týkají hodnoty, kterou tímto způsobem ztrácí tím, že se ilegálně stahuje na internetu. Když to tedy beru, pokud bych to brala vážně, tak by to znamenalo, že hudební průmysl kontroluje vše, co se děje na internetu. Dívá se eh, do každého e-mailu, který má vě, větší množství dat a dívá se, zda je to hudba či ne, zda je to legální či nelegální. A podle toho vytváří své kalkulace. To přece není možné, aby to takto probíhalo. Takže opravdu mám, jsem vždy taková navážka, když se tady operuje s takovými čísly, kde vlastně vůbec nevíme, jakým způsobem ta čísla byla vypočítána. A druhá věc, když se podíváme na tu hodnotu, kterou ty podniky ztrácí, tak tady dochází k směšování dvou aspektů. A to za prvé, ty ilegální kopie, které někdo si stáhne a pak je nelegálně prodává, tak řečeno na ulici a pak takové to normální stahování pro vlastní potřebu. To jsou dvě naprosto odlišné věci a jsou to opravdu eh, dvě odlišné skutkové podstaty. To první je organizovaný zločin, já nevím, jak se dostávají například vůbec těm kopiím těch filmů, které potom nelegálně eh, překládají velice špatně a potom ty kopie dále prodávají. Takže to je jedna věc zde je bez pochyby propojení na organizovaný zločin. Ale u toho nelegálního stahování to je úplně jiná věc. Tam je to jinak. A pak je také obtížné vypočítat, kolik toho vlastně ve skutečnosti je. Některá čísla, která byla předložena, Eh, vznikají tak, že se vlastně jako podklad pro výpočtu neveme hodnota jednotlivé písně, která byla stažena, ale celého CDčka a potom to celý obraz zkresluje a zkresluje to celý výpočet je možné to změnit tím, že se bude nabídka legálních eh, downloadů. Ale chci poukázat na slyšení, které jsme tady měli se Stou, a kde bylo řečeno, že mladí lidé jsou ochotní zaplatit, pokud e, zaplatit mohou, ale oni vlastně většinou nemají kreditní kartu, aby si mohli zaplatit stahování hudby přes internet. A mm, většina rodičů nejsou ochotní jim svou kreditní kartu eh, poskytnout a já to chápu, protože z jejich pohledu je to riskantní věc. Takže chci znovu říct si, že tady dochází opravdu k velkému směšování dvou různých problematik. A je to něco, co celé věci pouze škodí. A druhá věc, eh, to, to též platíš pro tyto senzibilizační kampaně. Tam je to to též. Do na internetu se ukazují takové opravdu divoké, až bych řekla, kriminální filmy, kde se z člověka, který si ideálně, ilegálně něco stáhne, dělá zločinec, který se někam vloupá nelegálně do auta a tak dále. To jsou zcela kontraktu-produktivní věci, protože mladí lidé to prostě nechápou. Takže i z tohoto pohledu třeba něco změnit. A pokud se pokoušíme se vlastně neustále zuby nechty držet toho starého systému na internetu, tak si myslím, že úspěšní prostě nebudeme. Já si spíše myslím, že potřebujeme nové modely odměňování umělců. Musíme je vyvinout. Je jasné, že umělci mají právo na to žít ze svého díla, to je jasná věc, ale v dobách internetu je třeba to zorganizovat novým způsobem. Pomocí toho stále, e, starého modelu vymáhání se dále nedostaneme. Je tedy třeba diferenciovat mezi internetovým světem a světem výrobků, to je z mého pohledu nesmírně důležité. A druhá věc, je třeba vyjednávat s těmi hospodářskými sektory, které se vyjádají novým směrem tak abychom věděli, zda je možné vůbec vymáhat a pokud, tak za jakých podmínek a za jakých nákladů. A pokud zde máme vymáhání, které se týká trestního práva a stahování, tak se musíme zamyslet nad tím, že samozřejmě se to týká i lidských práv. A ještě jedna věc, a tu si musíme také ujasnit. Členské ztráty nestrpí zásahy do trestního práva. Tam jsou velice precizní, co se tohoto týče. Vzpomeňte se na debatu, kterou jsme vedli o přeshraniční ekologické kriminalitě, kde opravdu šlo o to, eh, že šlo o opravdu nebezpečné technické látky, které byly eh, převáženy do jiné země. Ani v této oblasti nebyly členské státy ochotny strpět zásah do svého vlastního trestního práva. A to je problém. Proto musíme nalézt jiné metody, Jinak totiž zase se celá věc zablokuje v radě a dále se nedostaneme. Takže z mého pohledu je ta cesta obtížná a pomocí té stávající cesty se dále nedostaneme. Musíme tedy rozlišovat. Paní Redingová to také jich řekla, že to je ta správná cesta že potřebujeme otevřít nové perspektivy a nesmíme se zuby nechty držet starých strategií, protože tyto strategie prostě se na internet nehodí. Pro... My jsme schopni zvládnout eh, pouze uživatele, kteří jsou jaksi neohrabaní, se nevyznají správně. Uživatelé, kteří jsou šikovní, ty tímto způsobem nikdy nezvládneme. Co se týká té ochrany značkového zboží, já jsem ochotná chránit značkové zboží, ale mám tady jedinou podmínku, kterou musí splnit ty podniky, aby totiž to, že určitá značka stojí pro za určitou kvalitu, aby to bylo dodrženo, aby opravdu značka byla eh, značkou kvalitního zboží. Myslím, eh, mám zde na mysli ten problém s těmi čínskými barbínami, ve kterých byly nebezpečné látky, protože byly vyráběny stejným způsobem, jakožto levné produkty v podstatě ve stejné čínské firmě, ta firmě nebyla, neprováděla kontroly, firma Matel, která je prodávala a tímto způsobem ona v podstatě nedodržela slib, který dává v rámci své známky. Tak, aby tedy obyvatelé mohli říct, koupím značkové zboží, protože chci určitou kvalitu a mohu se na to spolehnout. Takže já opravdu chci, aby tedy průmysl, pokud nabízí značky, tak aby to bylo i spojeno s odpovídající kvalitou. Děkuji. Také já bych chtěla poblahopřát paní Gálo k její zprávě, protože se domnívám, že se jedná o velice komplexní zprávu a také jasně říká, že se jedná o globálně pojaté problémy. Myslím si, že zaujala také vyvážený přístup. Samozřejmě jsou tady identifikovány příslušné mezery a také klíčová záležitost je, že především musíme tento problém vyřešit. Pan Engstrom hovořil o paní eh, komisařce Reding o ochraně základních práv, o tím se také musíme zabývat, ale pak jsou tady ještě dva další komisaři, jako pan Barnier, který jasně na slyšení říkal, že bude bránit také e, o práva výrobců a tvůrců a také paní Cruz hodla hledat řešení a to je to, o co nám musí, musí jít. Já chci kolegům říci, že podle mého názoru v našem výboru nemůžeme postupovat selektivně u práva, u zákona, který chceme aplikovat. Piráctví je piráctví, ať je online nebo offline. A já si myslím, že toto opravdu nemůžeme postupovat stejně vůči internetu a tady musíme najít specifická řešení, ale nemůžeme postupovat selektivně. My bychom říci, že ne, se tím nebudeme zabývat, protože je to příliš e, složité. A já si myslím, že komise nebyla dostatečně ambiciozní. My bychom se neměli dívat pouze na sankce e, jako řešení tohoto problému, ale musíme najít určité odstrašování, musíme najít nové modely a já e, nechci akceptovat, že e, údajně nemáme žádné modely, jak to řešit. A my nyní máme již modely, jak toto řešit. A nemůžu se říci, že děti nemají kreditní karty, to není řešení. Takže já, jestliže budu prodávat kávu za 90 centů, a vedle bude nějaký stánek, který bude říkat, já vám dám kávu zdarma, jestliže budete podporovat moji reklamu. Takže samozřejmě každý přirozeně bude si brát potom kávu zdarma a nedá se tedy říci, že bychom neměli nové obchodní modely. A Nedá se tedy říci, že s tím nemůžeme nic dělat. Já si myslím, že my máme skutečně zodpovědnost toto, tento problém řešit. Dochází k velkému zajímavému rozvoji, vývoji. V Irsku u jednoho velkého internetového providera. Eh, oni postupují tak, že spolupracují s majiteli práv a vy vysílají, potom rozesílají informace a také hovoří o odstrašujících opatřeních. A tady se nehovoří o těch, kteří si pouze stahují individuálně hudbu a podobně, ale tady hovoříme především o masovém stahování. Já chci také obrož, obrátit vaši pozornost na to, že jsme dostali také informaci od odborového vztazu, který pracuje v této oblasti a oni říkají, že nechtějí přicházet o mnoha pracovní příležitosti kvůli ilegální činnosti. A jestliže nevěříme číslům hudebního průmyslu, dobře, to nemusíme, ale já věřím číslům z odborového svazu a oni vědí, že se tam propouštějí pracovníci. A to je skutečnost. A my nechráníme inovaci a tvůrčí činnost, což je naše konkurenční výhoda v Evropě. To je naše výhoda vůči Číně a Asii. E, to my můžeme Eh, prodávat globálně obsah, ale je, ne, budeme ohroženi, jestliže toto bude stahováno ilegálně. Proto musíme najít citlivé řešení. Já ráda budu spolupracovat s paní Gelo a já eh, chci dospět k řešení, které změní chování. Chci také, aby mladí lidé eh, pochopili, že také oni, jestliže budou dělat hodbu, chtějí nějakou odměnu. Já mám například synovce, který jestliže dělá hudbu, tak také chce odměnu. A my musíme mladé lidi podporovat ve změně jejich pohledu a jestliže je nebudeme podporovat, a tak za deset let nebudeme mít žádnou tvůrčí činnost a nebudeme mít žádný hudební průmysl. Děkuji vám. Danke, Frau Kollegin Geringer. Děkuji, pani kolegyně Geringa. Děkuji, paní předsedající. Myslím, že nikt z nás nemá tutaj... Děkuji, pane předsedo. Myslím si, že rozhodně nemůžeme pochybovat o tom, že duševní práva je třeba obhajovat a že je třeba také, aby tito lidé, které vlastně měli odpovídající odměnu. Musíme tedy zamezit nelegálnímu stahování dat. Zejména také proto, protože mladí lidé tato data v internetu nezveřejňují, oni si je pouze stahují, ale i přesto se jedná o padělaná data, nebo tedy v tom případě o padělané písničky. Když hovoříme o tom novém orgánu, který má být založen, o tom Evropském středisku pro sledování, padělání a piráctví, zde není definováno, co vlastně piráctví je. Proto potřebujeme nejdříve přesnou definici piráctví a teprve potom můžeme tento fenomén sledovat. Myslím si, že ta věc sama o sobě je velice dobrá, ale bylo by třeba zde doplnit ještě několik aspektů, tak, abychom měli tedy definici, jasnou definici piráctví. To mi chybí. A ještě jedna věc. Já nemohu eh, s vámi sdílet váš, váš pozitivní názor, protože samozřejmě i v této oblasti dochází, je to oblast, která se tedy týká základních lidských práv občanů Evropské unie my jsme samozřejmě také zavázáni k dodržování základních lidských práv našich evropských občanů. Paní Redingová během slyšení také řekla, že by byla proto, že je tedy proto, aby všechny nové legislativní texty Evropské unie byly sledovány z toho pohledu, zda jsou v souhladu se základními právy. Tedy na jedné straně musíme chránit duševní vlastnictví a na druhé straně musíme chránit základní práva. Takže zde je třeba jasně rozlišovat mezi nelegální činností, tedy stahováním dat, a mezi výrobou takovýchto dat, respektive řečeno mezi tím, že někdo dává tato data k dispozici uživatelům internetu. Takže to je otázka, na kterou ještě musíme nalézt odpověď a myslím si, že správná cesta by byla například cesta přísnějších sankcí. A souhlasím s paní Lichtenbergovou, je třeba najít nová řešení a je třeba rozlišovat mezi komerčním využíváním a nekomerčním využíváním takového to internetového obsahu. A slovo má paní Wikström. Děkuji, pane předsedo já děkuji srdečně paní Galo za zajímavou zprávu. Opravdu se těším na spolupráci na tomto tématu. Realita je velice složitá, komplexní a vypadá tak, že když se člověk snaží něčemu porozumět, tak zjistí složitost tohoto problému. Ale my musíme na to reagovat. My často hovoříme o duševních právech, o tedy právech v oblasti duševního vlastnictví nebo v oblasti hmotného práva eh, a hovoříme o tom tak, jako kdyby to nikdy neexistovalo. Jako takovou anekdotu bych vám chtěla říci, že první autorské právo bylo již v prvním století v Irsku. Dva mniši se hádali, kdo má které autorské právo na které malované nádoby tady se jedná o otázku, zdali je to ten, který byl tvořivý, tvůrčí, a nebo ten, který je potom dával dál, tedy prodával. To je věc, o které se diskutuje v Evropě již od 18. století. Tenkrát se hovořilo o hmotném eh, právu a dnes se hovoří o nehmotném duševním právu já jsem si přečetla se zájmem zprávu paní Galo a mnohé v této zprávě je mi velice sympatické a souhlasím s ním. Ale přesto máme různé názory na otázku například pirátských kopií a padělání zboží. Takže tuto otázku nelze také slučovat s ilegálním sdílením dat na internetu. Je třeba toto, dv, tyto dvě věci oddělit. Jestliže hodláme bojovat proti file sharing, tak si myslím, že my jako zákonodárce se musíme zaměřit na dvě věci. My potřebujeme rozumné právní předpisy u nehmotného práva a musíme se také postarat o to, aby lidé měli po ruce rozumné právní nástroje. My nesmíme dělat žádná tvrdá opatření, která by vylučovala, tak říkajíc, lidi ze sítě protože pak bychom dávali v sázku svobodu projevu. A já nepodpořím nic, co by podpořilo odpojení některých lidí z internetu, což se stalo v některých kazených. My se musíme zaměřit na překonání překážek, které existují a které nám brání v tom, aby fungoval dobře vnitřní trh i v oblasti digitálního světa. My někdy hovoříme o tom, že musíme vytvořit ještě 28. stát a že vlastně všechny země mají své vlastní zákony a my bychom měli vytvořit ještě 28. stát s jeho zákony. My musíme odbourat právní překážky, musíme se dívat do budoucna a dospět ke kreativním řešením tak jak o tom již hovořili ostatní kolegové. A podle mého názoru na toto bychom se měli koncentrovat. A já chci ještě jednou zdůraznit, že ilegální file sharing a ilegální kopie musíme oddělit od sebe, abychom dospěli k dobrým výsledkům. A nyní se chci ještě také vyjádřit ke sdělení komise. Toto monitorovací středisko které má být nápomocno členským státům při zjišťování, co se vůbec eh, v oblasti pirátských kopií a padělání odehrává. Já se ptám, musíme vybudovat další byrokratickou strukturu. My víme, že v členských státech je tato činnost ilegální. Dnes máme Lisabonskou smlouvu a máme nástroje na to, aby mohly naše justiční orgány spolupracovat. Jestliže tady existuje něco nezákonného, pak máme také Europol, který zde může být činí. Já jsem velice proti tomu, takže minimálně eh, si říkám a pochybuji o tom, zdali má smysl budovat další paralelní systémy, když již máme trestně právní orgány v členských státech a také máme Europol. To, co je nezákonné, nestane se méně nezákonným, jestliže budeme budovat další střediska. spíše bychom měli flexibilně využívat orgány a organizací, které již máme. Dále považuji za důležité, že nám komise tento text poskytla. Bylo to zajímavé čtení. A já se nyní těším na spolupráci s paní Galo a já budu konstruktivně přispívat k řešení této velké otázky dneška. Děkuji. Kolega Speroni. Kolega Speroni. Děkuji, pane předsedo. Eh, mně se líbí zpráva a obecně řečeno, ale chtěl bych zdůraznit jeden aspekt. To znamená, my se zaměřujeme na boj proti padělání, proti nelegálnímu stahování souboru, ale vůbec se tam skoro nehovoří o legálních kopiích, legálním kopírování. Eh, filmů, textů a tak dále. Já to vysvětlím. Já všechny filmy, které jsem eh, měl na videu, tak jsem je převedl na DVD. Eh, kvůli prostoru především samozřejmě, protože <laughs> DVDčka jsou menší. A v tomto ale kdyby došlo ke kontrole, jak já potom prokážu, že ty filmy, které mám na DVD, že jsou z těch mých bývalých videokazet, které jsem regulérně koupil a zaplatil jsem veškerá práva. A e, když mi ke mně přijde tedy finanční hm, policie a řekne, e, dokažte to, jak to udělám, když jsem již tedy e, je vyhodil, jinak bych musel předložit asi faktury za 10-15 let zpátky. A jak tedy hm, potom to budou dělat všichni ti, kteří hm, si převádí třeba muziku na iPod a podobně. A dělají to legálně často, jak řekla i zpravodajka, kdokoliv, jako třeba já, já eh, jenom si vezmu třeba vlastní CD, které jsem si regulárně koupil a dám si to na iPod nebo na mobil, si dám tu hudbu například na mém mobilu. Eh, mám tedy asi 500 eh, titulů, které jsem si oficiálně tam nahrál a teď je problém to potom prokázat, že před 15 lety třeba, když jsem si koupil první CD, tak jsem si je koupil tehdy regulérně. Takže já bych chtěl zde os, o, da, zdůraznit tento aspekt, protože to je něco, co se týká dokazování důkazního břemena. Potom já budu se prokazovat, že jsem to pořídil legálně, to je strašně těžké prokázat, že nějaká kazeta, kterou jsem si koupil před 15 lety a kterou jsem si převedl teď na DVD, že jsem to tehdy koupil zcela regulérně a potom jsem si to eh, zcela regulérně, legálně eh, okopíroval pro eh, osobní účely. Děkuji, pan kolega Bodu, prosím. Eu cred că este evident că cele două probleme, respectiv contrafacerea și pirateria pe net, au un vidím, že tyto oba dva problémy, padělání a piráctví, mají něco společného. Oba dva vedou totiž k velkým hospodářským ztrátám pro ti, kteří tedy jsou majiteli obchodních značek nebo pro umělce. Co se týče padělání, padělání prostě zde bude i nadále, ať se budeme snažit jakkoliv. Ať samozřejmě jsou zde celní kontroly, ty se dokumentují ale pokud bychom kontrolovali opravdu úplně vše, tak bychom měli, museli zaměstnat o stovky více celních úředníků. Proto bychom si, bychom si měli položit otázku, zda by nebylo lepší postupovat tak, jak postupují francouzi. A udělat naši legislativu podobnou. Nemyslím si, že by dialog mezi hudebním průmyslem a poskytovateli internetového připojení mohl vést ke reálnému důsledku. Oni můžou diskutovat ještě další, další léta, tak jak to zde činíme i v našem výboru. Proto potřebujeme sankce, jako například to, že někomu odejmeme přístup k internetu. Samozřejmě jsou to přísná opatření, jsou to opatření, která spadají do působnosti členských států a je třeba vědět, jak oni vidí problém paděvání. Berling, Berling, Berlingwer. Děkuji, pane předsedo. Já chci poděkovat kolegyni Galo, poněvadž eh, protože se tomu věnuje velice rigorózně eh, této činnosti a určitě eh, její zpráva bude užitečná. My jsme v tomto výboru již několikrát se zabývali takovýmito to tématy a e, takže to vlastně pokračování naší diskuze a e, zde by bychom neměli se nějak snažit zjednodušit tuto tematiku, která je tak komplexní, to nelze redukovat na jedno téma, na jeden aspekt. A mně se zdá, že je tedy těžké teď to nějak zredukovat, přímo takový postoj. tedy abychom transformovali eh, toto téma jako do eh, eh, téma mm, vlastně rozporu mezi těmi, kteří vehementně chrání práva a těmi, kteří je porušují. A vlastně mm, tyto dvě, to by bylo asi špatné, tak toto úplně rozdělit mezi tyto dvě nesměřitelné strany. A jak jsem řekl, eh, historie nám ukazuje, že my teď máme eh, již článek 84 Napoleonského kodexu, tedy eh, kde již se chrání občan, tato autorská práva a mm, kde nebo e, jsou e, tam tedy... E, a vždycky jsme ale zjistili v průběhu vývoje, že není dobré, když jedno právo dostane přednost před jiným právem třeba. Otázka knih. No, někdo si koupí knihu, koupí, ale když si ji vypůjčí v knihovně, no tak ji si přečte gratis, zadarmo. Takže tady Mm, dochází k velkým změnám a asi e, není možné jenom hledat politická a morální řešení, ale i právně efektivní. Mm, takže mm, eh, my e, nemůžete tedy, tady jak jsme slyšeli třeba s tím převáděním na DVD, e, to je třeba tady právně řešit a je třeba udělat určitý krok před. A zde je třeba tedy eh, se snažit eh, odvážně prolomit určitá schémata, právní schémata. A já tedy zde eh, bych rád si vyslechl zástupce Evropské komise. Včera jsme si vyslechli španělského ministra, který přijal docela rezolutní postoj k tomuto návrhu. Ale já si myslím, že Evropská komise by nám měla říci tedy teď, jak hodlá iniciovat eh, takovouto normu a jak hodlá pojmout ten problém. Eh, protože teď už bychom měli začít dělat něco konkrétního. Já se omluvám, třeba jsem nevzdělaný a v tomto a eh, že třeba nejsem schopen sledovat dobře celou debatu, ale s velkým zájmem jsem si přečetl návrh zprávy a e, říkám, že i díky komise, Evropské komisi bychom měli se snažit udělat krok před. Děkuji kolegovi Berlingerovi. Máme se zápistupce komise a ten rozhodně se bude možná ještě projevit ke konci naší debaty po zpravodajovi. A nyní prosím dalšího řečníka. Ano, autorská práva je třeba chránit. Otázkou je pouze, jakým způsobem je můžeme v dnešní době chránit. Já bych se chtěla připojit k tomu, co řekl pan Engström, paní Lichtenbergová musíme rozhodně rozlišovat mezi komerční činností, komerční padělání zloží a komerční stahování a stahování pro soukromé účely. Nebude to jednoduché, ale je opravdu třeba vypracovat odpovídající definice. Komise již naposledy eh, řekla, zaujala jasný postoj a podrobně vysvětlila, že ta škoda, která vzniká hudebnímu průmyslu, kvůli stahování, že není spolehlivě vyčíslitelná, protože ty údaje jsou poskytovány pouze soukromými podniky, ale ne veřejnými orgány. A komise si přeje, aby veřejné orgány úřady přistoupily k šetření těchto dat. A e, komise také říkala, že pravděpodobně hudební průmysl nadnáší ten odjem, objem umělým způsobem a tím nadnáší i tedy výši svých ztrát. A je třeba tedy si položit otázku, zda tedy hudební průmysl na nás nevyvíjí nátlak v tom smyslu, že když chceme si koupit pouze jednu písničku, tak nás nutí, abychom si stáhli celé CD, které nechceme. Takže vyvstává otázka, zda by nebyla třeba zavést nové um, ekonomické modely, modely. Obchodní modely ovšem naší úlohou parlamentu eh, rozhodně není vymýšlet nové obchodní modely pro průmysl. My musíme být inovativní. Když se podíváte na systémy zúčtování, které již existují v podnicích, systémy toho, jakým způsobem pomocí kterých je tedy možné zabránit nelegálnímu stahování dat. Tyto systémy již existují, takovéto platební systémy, ale a ještě se nepoužívají, ale jsou již vyvonuty. A pak existují i hudebníci, kteří dobrovolně dávají na internet své písně, protože si to takto přejí. A ještě co se týče sankcí, nevím, jak je to v jiných členských zemích, ale Německo uh, se snažil vidět jaksi příkladem. Bylo to tak, že hudební průmysl si mm, jaksi zjednal mm, státní zástupce, který mu byly nakloněny a opravdu docházelo k přístupu, že nějaká osmna, k tomu, že nějaká 80-letá babička eh, najednou měla na krku proces, pr, b, byla u ní vykonána domovní prohlídka, zabavil se jí počítač a tak dále. Bylo to všechno velice drastické. A vše pouze sloužilo k tomu, aby se takováto um, celá věc dostala do televize, aby to byl jakýsi odstrašující příklad pro mládež, aby mládež nestahovala ilegálně. To si myslím není přípustné a proto potřebujeme nové sankční mechanismy. Není možné, aby pokaždé docházelo k domovní prohlídce a k zabavování počítačů, tak jak tomu momentálně dochází v Německu. To opravdu není možné. Děkuji, pan kolega Mandos. Thank you very much, yeah. It's, uh... Děkuji, pane předsedo. Již dlouho diskutujeme o ochraně duševního vlastnictví a také o výkonu ochranných práv v tomto výboru a musíme zaujmout obecný přístup. Já jsem designer a moje modely byly ukradeny a proto jsem se musel stát poslancem, protože jako designer jsem si už nemohl vydělávat. Tak vidíte, tak stále více lidí se z těchto důvodů stává politiky. Každý má své vlastní příklady. Tak já mám například také své kolo už 15 let a zatím mi ho nikdo neukradl. A taky nemám už účtenku. Takže já si myslím, že bychom měli jít na vyšší úroveň a zaujmout jiný přístup. A nyní nemůžeme již k tomu přistupovat z finančního hlediska a musíme přistupovat tedy z jiného hlediska. Myslím si, že bychom se měli podívat do zrcadla. Před deseti lety jsme se zabývali Lisabonskou agendou a chtěli jsme být nej E, e, konkurenceschopnější znalostní ekonomikou na světě. Ale zatím tenkrát jsme nedělali žádné rozhodnutí o znalostech a nevím proč. A ta, v této debatě se zmínilo několik dobrých argumentů, které byly dobré. Já si myslím, že kontroly potřebujeme na evropské úrovni a také na úrovni členských států. A potom si myslím, že je třeba také mít sankce Eh, trestně právní sankce nebo ekonomické sankce. Jestliže dovážíte zboží, které je padělené či ne, tak musíte platit DPH, jestliže ho přivezete do EU. A jestliže mus, budete muset platit také DPH na duševních, z duševních práv, tak už potom nikdy nebudete padělat například sluneční brýle. A je skutečně nutné zpracovat studii o sociálním chování lidí, protože lidé nekradou kola, ale kradou duševní práva, protože je to snadné. Myslím si, že potřebujeme na to sociální studii, protože proč? A to je zajímavé. Včera jsem viděl, že Apple prezentoval no, novou, nový přístroj na čtení a to, co je pěkné, je hezké, že lidé s iPodem nebo s iPhonem všichni platí za aplikace, všichni platí za iTunes. A proč? A já si myslím, že to také musíme zanalizovat, protože to je lidské chování a u jiných tam je celá řada webových stránek, kde to můžete si ukradnout zdarma. Nemůžete krást zdarma, <laughs> můžete krást tuto hudbu a podobně. A lidé to dělají. A já si myslím, že bychom je měli znovu vzdělávat, protože vzdělávání je ten nejlepší způsob. Já jsem si před několika týdny přečetl krásný článek, v jednom psychologickém časopisu, který vedl k závěru, že jestli že jste falešný, tak také se falešně chováte. A to jsou věci, o kterých musíme přemýšlet. A já vždy mám pod e-mailem e, e, větu, e, kvůli mé mizajnerské činnosti je krádení myšlenek, nám krade myšlenky do budoucna. A jde o to, abychom mě jako politici také dělali opravdu sil na rozhodnutí. A vy tady hovoříte o babičkách, které jdou do vězení, protože stáhly nějakou hudbu. Tomu nevěřím, to maximálně píše Bild. Ale já si myslím, že bychom měli předáva, především vzdělávat mládež a proto bychom měli se zaměřit na hledání e, řešení tohoto problému. Měli bychom především vzdělávat e, mladé lidi a především bychom neměli čekat a spodit se tak, jak se to stalo ve Firenze finančním systému. Děkuji jako poslední řečník je kolega Boris a potom bych dala slovo paní Ferlinga a potom paní Galo. Prosím, pane Galo. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat paní Galo za její zprávu. Chtěl bych souhlasit se svými předřečníky, a to v tom smyslu, že piraterie, piráctví je nutné rozlišovat, odlišovat od padělání a od stahování. Dále bychom měli přeskoumat, kolik padělaných výrobků se nachází na trhu Evropské unie. Hračky, ty již byly zmíněny. 95% všech hraček se vyrábí v Číně. Ale netýká se to pouze hraček, týká se to také textilu. A zde je důležité rozlišovat mezi piráctvím a mezi paděláním. To byla první poznámka. Druhá poznámka se týká pouze piráctví. Na jedné straně máme zde komerční využívání downloadů. To je závažná otázka, často to souvisí s organizovaným zločinem. Jiná věc je ovšem stahování souborů, zejména pokud jsou to mladí lidé, kteří si často ani neuvědomují, neuvědomují že je toto trestáno sankcemi. Tímto bychom se tedy měli ještě zabývat. Legislativa je na tomto poli velice konzervativní. A nemáme zde jakýsi paralelní vývoj mezi vývojem technologií a vývojem právních systémů. Měli bychom se tím tedy nadále zabývat a zabývat se také otázkou takového toho individuálního piráctví, protože uživatelé si často ani neuvědomí, že jednají nelegálně. Je třeba vytvořit model, který by zajistil, že pokud si stahujeme hudbu, literaturu či něco jiného, takže je třeba za to něco zaplatit, tak aby byla dodržována autorská práva je to samozřejmě obrovský sektor trhu. A nesmíme zapovínat, že to má jít k užitku zejména autorů, tak aby jejich díla, ať jsou hudební či literární, mohla být rozšiřována přes internet. A třetí poznámka, to je prozba. Chtěl bych poprosit paní Galo, Hovořilo se zde o Evropském středisku pro vzdělání, sledování padělání a piráctví a práva tohoto střediska jsou velice obsáhlá. Často dochází k užívání, často tedy hackeři užívají velice komplikované systémy. Jsou to často hackeři z východu a pomocí těchto komplikovaných systémů si soubor stáhnou a potom ho komerčně distribuují. Je to tedy určitý krádež moderních technologií a koncerny často přicházejí k nám a říkají, že se tímto musíme zabývat. Takže si myslím, že tímto problémem by se právě středisko mělo zabývat. Nyní eh, již nemáme tolik času a proto prosím další řečníky, aby se vyjádřili stručně, pokud to tedy půjde. Prosím, paní Freneman, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, komise bych chtěla jako ostatní také eh, poblahopřát paní Galo k, této návrhu, k tomuto návrhu, který podle nás je velice komplexní, vyvážený a e, klade správné otázky. Komise je ráda, že paní Galo vyjádřila podporu naší činnosti, především činnosti observatoře a komise by chtěla ujistit paní Kalo a další členy výboru, že komise se bude maximálně snažit pro to, aby eh, abychom i zajistili funkčnost a financování této observatoře. A vždycky budeme dbát na to, aby do této činnosti byl vždy zapojen parlament a pravidelně informován o zjištěních observatoře. Komise bere na vědomí, že paní Galo a další zde se vyjádřili v tom smyslu, že komise nedělá dost, ale chci vás ujistit, že se budeme snažit dělat více. A to následujícím způsobem. Za prvé, řada členů výboru hovořila o e, osvětě, především u mladých lidí. A nyní my pracujeme s dotčenými organizacemi a právě se snažíme, abychom spolu, společně s nimi přijali opatření, jako třeba navrhla paní McCarthy, jako existují třeba již v Irsku. To znamená vychovávat spotřebitele o sociálních a ekonomických dopadech pirátství vychovávat je, aby změnili své chování a aby využívali legální nabídky. E, e, také i několik členů výboru zdůraznilo důležitost legálních nabídek obsahu. Především ten obsah musí být atraktivní, musí reagovat na očekávání spotřebitelů. Musí ten legální obsah reagovat na očekávání mladých lidí. A již máme celou řadu legálních nabídek na trhu. Možná, že nejsou dostatečně známí, známé, možná, že nejsou dostatečně atraktivní, ale průmysl, se kterým spolupracujeme, se snaží, aby tyto nabídky byly více uživatelsky přívětivé a atraktivní. co eh, především chcete vědět? Eh, co uděláme se právním rámcem? To vás zajímá. Tady jde o dvě témata. První téma, to jsou trestně právní sankce. Já zde zastupuji DG Trh, DG Markt. Jak víte, směrnice o trestně právních sankcích je nyní ve stavu příprav, je v portfoliu paní komisařky Redingové a DG Justice a vnitro. K tomu bych jenom řekla, že obecně se komise domnívá, že je třeba mít trestně právní sankce. Je zde jasný důkaz mezi paděláním, pirátstvím a organizovaným zločinem. A nemůžete bojovat proti organizovanému zločinu pouze občanskoprávními prostředky. Nemyslíme si, že by členské státy to netolerovaly, že by eh, byly proti systému trestně právních sankcí, které by se harmonizovaly na evropské úrovni. Je třeba si uvědomit, že nyní máme nový právní základ podle Lisabonské smlouvy, na, na čem se dohodly všechny členské státy a my jako komise teď zvážíme, jak nejlépe tento právní základ využít. Pokud jde o občanskoprávní sankce jak i eh, paní Galo eh, se ptá, nyní právě vyhodnocujeme implementaci, aplikaci a efektivitu směrnice o prosazování občanského práva. A eh, musíme být velice opatrní, čekáme tedy na výstupy této studie, ale naše předběžné zjištění nám ukazuje, že ano, je třeba si vyjasnit a posílit tuto směrnici o prosazování eh, o, o, prosazování občanských práv, především pokud je o internet, eh, prodej padělaného zboží přes internet eh, či internetové piráctví a protože mám být stručná, tak ještě dvě poznámky eh, k některým bodům, o kterých hovořili zde členové výboru. Několik z nich, eh, několik z vás, především pan Engstrom, říkali, že pokud je o ten právní rámec, že bychom měli udělat zde jasný rozdíl mezi padělaným zbožím a e, porušování e, práv duševního vlastnictví přes internet. My si myslíme, že by to nebylo vhodné. Nevím, proč bychom měli dělat zásadní rozdíl mezi prodejem eh, pirátských filmů, tedy ve formě fyzického zboží, tedy ve formě DVDček například, a distribucí eh, stejných pirátských filmů online, přes internet. Je zde ale jiná věc. I o tom jste hovořili měli bychom, a již vlastně máme, jasný rozdíl mezi komerčním a soukromým jednáním. Je jasné, že nemůžeme aplikovat stejné sankce zde a nemůžeme zde eh, postupovat stejně vehementně proti eh, soukromému užití eh, a e, jsou, jsou vůči soukromým účelům a my musíme se zaměřit na komerční e, piráctví, kdy e, ti padělatelé na tom hodně vydělávají na úkor evropských tvůrců. A závěrem. Základní práva. Komise je si vědoma problematiky základních práv a že je třeba nastolit správnou rovnováhu. Ale jak řekla paní mm, Beringer, my nemůžeme dát úplnou prioritu pouze soukromí a nemůžeme dát úplnou prioritu pouze ochraně práv duševního vlastnictví. Je třeba nalézt správnou rovnováhu a to je společný úkol komise až bude připravovat nový návrh a určitě to bude i úkol vás, členů tohoto výboru. Děkuji, děkuji za pozornost. Děkuji a nakonec bude mít slovo paní Galo a potom začneme i hned hlasovat. Jež. Děkuji, pane předsedo, děkuji, milí kolegové, za příspěvky. A s potěšením konstatuji, že tato otázka vzbuzuje nadšení dokonce vášnivé projevy, bych řekla. Dovolte, abych stručně zareagovala. Já vím, že eh, můj čas je spočítán. Nejprve bych připomněla, že zde jde o zprávu z vlastní iniciativy, což vysvětluje ten horizontální přístup. A chtěla bych ujistit kolegy, je zřejmé, a já jsem to již řekla, že tato, ta řešení musí potom se adaptovat podle každého sektoru, to znamená, k hudbě nemůžeme e, přistupovat stejně, e, k hudbě jako k filmům a podobně. A jak jste právě slyšeli, ani komise, ani já, my nesměšujeme padělky a piráctví. Chci vás také uklidnit na základě konkrétního příkladu. Ve Francii máme zákon dopy, to je nyní zákon, který nabil účinnosti již na ochranu duševních práv. A garantuji vám, že žádný, žádný mladiství kvůli tomu nepůjde do vězení eh, musíme zabránit eh, různým excesům a také uklidním pana Speronyho, že soukromé kopie se povolují. To téma je tak složité, že asi by bylo zbytečné se snažit hledat problémy tam, kde nejsou. A také nesmíme směšovat eh, tyto, eh, tato dva, ty, tyto dva typy trestného jednání. A také na paní, na, pana, na, pan, na paní Lichtenbergovou eh, a další, tak říkám toto. My v pracovní skupině jsme o těch jejich otázkách diskutovali hodně. A dovedu si představit, že eh, myslí si, že se chovají avantgardně, když říkají piráctví, proti tomu nelze bojovat. Ale tady nejde o to chovat se eh, avantgardně. Ne, to přece eh, nelze. My jsme o to, abychom něco dělali. Já ani neakceptuji to, že se dělá taková jasná opozice mezi základními právy a e, právy duševního vlastnictví. Tyto dva typy práv nejsou v opozici. Autorská práva musí být dodržována. A já mám za to, že autorské právo patří držiteli práv a je třeba respektovat jeho práva i toho držitele. Eh, takže mm, tady nemůžeme to dávat do opozice se základními právy a třeba dodržováním eh, práva na soukromý život. Já bych chtěla, abyste pochopili, že autorská práva to neznamená pouze právo na odměnu. Když paní Lichtenbergová říká, že bychom měli vymyslet nový způsob odměňování, tak bych ráda, aby mi řekla, co tím míní, co by to mohlo být. A také bych chtěla eh, reagovat na ta čísla. Paní Lichtenberger a další kolegové eh, popřeli ta čísla, napadli je. No tak to vlastně eh, tím jim nahráváte, tím my nahráváte, protože vlastně to znamená, že musíme posilovat tu observatoř, aby měla čísla, která údaje, které budou hm, ověřitelné a takže tak asi ten váš argument by také nešel. Paní Geringer hovořil o tom, že bychom měli mít jasné definice. Já připomínám, že tady jde o zprávu z vlastní iniciativy. Samozřejmě mm, mm, o definice se budeme snažit, definice těchto typů jednání. Paní Wikström eh, chce roz, rozdělit práva tvůrce a práva toho, kdo šíří to dílo. Já myslím, že to je všechno ještě třeba propracovat mm, a mm, jak jsem řekla, já jsem přijala horizontální přístup, snažila jsem se o to být kompletní, ale samozřejmě tedy budeme se snažit pracovat na všech těchto aspektech. A já předem děkuji kolegům za to, že přispějí k této zprávě, tak abychom mohli vyřešit tuto velmi těžkou otázku. Mohla bych o tom hovořit hodiny a hodiny, ale teď radši skončím. Děkuji. Tímto tématem se budeme zabývat ještě velice dlouho pravděpodobně. Děkuji. Dostáváme se k hlasování. Jako první budeme hlasovat o bodu číslo 21. To jsou um, ty účetní závěrky některých firm společností. Jsou to ty mikrosubjektky. Článek 1, eh, pozměňovací návrh číslo 3. Zde máme ústní pozměňovací návrh ten zde nebudu znovu číst. Ptám se, kdo je pro. Prosím o zvednutí ruky. Kdo je proti? Jeden hlas proti, zdržel se někdo? Jeden hlas proti, tímto je to schváleno. A dostáváme se ke kompromisu. 4 je stáhnul. A nyní máme ehm, kompromis 5 stažen, návrh 2 raport zpravodaje stažen. A nyní máme pozměňovací návrh 8 Papa Stamkos. Kdo je pro? Proti? Já to tady schvál. No, jaký je výsledek? 6 proti a 12 pro. Tedy schváleno. Nyní jsme u návrhu kompromis 1 stažen, kompromis 2 pozměňovací návrh ústní, který máme písemně k dispozici, kde je pro, proti, jeden hlas proti, tímto je to schváleno. A není pozměňovací návrh číslo 6 pana Pápa Stamkose. Kdo je pro? Prosím. Proti? Jedenáctku osmi schváleno. Nyní. Pozměňovací návrh číslo 7, pan Papa Stamkos. I zde se ptám, kde pro. Prosím, vyhněte ruku. Proti. To samé, 11 ku 8 schváleno. Nyní je to návrh komise. Takže je celkový návrh, kdo je pro, proti, jeden hlas proti, takže schváleno. Nyní legislativní usnesení. Návrh 3.4 stažen, návrh číslo 5 také stažen, takže nám zůstává rozhodnutí jakožto celé. Kdo je pro? Proti? Jeden hlas proti, schváleno. Blahopřeji. Tímto jsme ukončili toto hlasování a dostáváme se k, zprávě pana Maštálky. Máme zde jenom Jedno hlasování, kdo je pro, prosím zvedněte ruku. Proti? Nikdo. Tímto je to jednomyslně schváleno. A nyní zpráva. Moje zpráva. Zde nemáme pozměňovací návrhy, takže hlasujeme. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo. Takže jednomyslně schváleno. Další bod je zpráva o Europeaně, je to zpráva paní Galo. K tomu máme řadu pozměňovacích návrhů. Začínáme jedničkou. Návrh paní Kastex, kdo je pro? Kdo je proti? To je zřejmě většina. Tím je to tedy zamítnuto. Nyní návrh číslo dvě, paní Lichtenbergové, kdo je pro? Dva, tři. Kdo je proti? Zdrželi se? Takže ten je jednoznačně zamítnut. Návrh číslo tři, paní Kastex. Kdo je pro? Proti. Tři proti, zdrželi se? jeden hlas se zdržel, takže je to schváleno. Návrh číslo 5 paní Kastex, kdo je pro? 8, kdo je proti? Dvanáct. 12 proti, zamítnuto. Návrh číslo 5, paní Kastex, kdo je pro? Proti? jeden hlas proti, zdrželi se nikdo, takže schváleno. Návrh číslo 6, paní Wikström, pro, proti, 6 hlasů proti, zdrželi se, takže je to schváleno. Číslo 7, paní Wikström, pro, proti, nikdo, zdrželi se, Jeden hlas. Proti, nikdo se nezdržel schváleno. Teď nyní celkový návrh pro, proti. Zdrželi se jednomyslně schváleno. Nyní se dostáváme k zprávě o trans transplantacích a lidských orgánech od paní Wikström. Začínáme kompromisem ke článku 4 pro. Proti. Zdrželi se. Nikdo, takže je to schváleno. Dostáváme se ke dvojce. Návrh paní zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Nikdo schváleno číslo 3, paní zpravodajky, pro, proti, zdrželi se, nikdo, schválenou. Pozměňující návrh číslo 4, paní zpravodajky, pro, proti, zdrželi se, nikdo, schváleno. Číslo 5, pro, Takže jedenáct. Proti. Devět. Devět proti. Tímto je pozměňovací návrh schválen. Číslo šest návrh paní zpravodajky. Kdo je pro? Proti? zdrželi se nikdo, takže je to schválené. Číslo 9, návrh paní Lichtenberger a pana Svěvky pro, proti, zdrželi se, jeden se zdržel, takže schváleno. Číslo 10, stejní předkladatelé, Lichtenberg Zvěvka pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jedenáctka stažena, nyní sedmička, zpravodajka, kdo je pro, proti, zdrželi se, schváleno. Jednička, zase zpravodaj, pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Osmička je, myslím, vyřízená. Ne. Takže musíme hlasovat o osmičce pro, proti, zdrželi se, schváleno. Tam byla pravděpodobně nějaká chyba na mé hlasovací listině. Nyní návrh jakožto celek pro, proti, zdrželi se, jednomyslně schváleno. Nyní se dostáváme k zprávě paní Bikström, pohyb osob s dlouhodobým vízem. I zde máme návrh 3, paní zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 4, paní zpravodajka pro, proti, zdrželi se, jeden, tedy schváleno. Číslo 1, pro, proti, zdrželi se, nikdo, tedy schváleno. A číslo 2, návrh paní zpravodajky pro, proti, zdrželi se, schváleno. Není návrh jakožto celek pro, proti, zdrželi se, schváleno. Dostáváme se k další zprávě. To je zpráva pana Borise. Týká se záznamů v Schengenské informační systému. Číslo 1 byla stažena. Návrh číslo 2 pro, proti, zdrželi se, schváleno. Číslo 3 pro, proti, zdrželi se. Takže je to schváleno. Číslo 4 pro, proti, zdrželi se nikdo, takže je to schváleno číslo 5 pro, proti, drželi se jeden, takže je to schváleno. A nyní návrh jakožto celek pro, proti, zdrželi se. Tímto je to schváleno. A nyní se dostáváme k zprávě paní Lichtenbergerové, která se týká akční plán pro dárcovství a transplantaci orgánů. Pozměňovací návrh číslo jedna, pan Zjobro, pro. Nikdo? Jeden hlas proti. Proti. Kdo se zdržel? Tedy jeden hlas pro, všechny ostatní proti zamítnou To číslo dvě, pan Zjobro, pro. Jeden hlas pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Číslo 3, paní Wikström pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Číslo 4, Lichtenberger zvěvka pro, proti, zdrželi se. Schváleno. Číslo 5. Lichtenberg zvěvka pro. Proti. Zdrželi se. Takže je to schváleno. A číslo 6. Lichtenberg zjevka pro. Proti. Zdrželi se. Schváleno jednomyslně. A nyní kompromis. Číslo 5 pro, pro proti Nikdo. Zdrželi se? Schváleno. A nyní návrh číslo 7 pana Ziobra. Ten ovšem odpadá, protože ten už je vyřízen díky kompromisu, takže nyní návrh jakožto celek pro, proti, zdrželi se nikdo, takže i toto bylo schváleno. Pak zde máme ještě celou řadu přepracovaných znění to je přepracování paní Geringer týkající se minimálních norem o přiznávání mezinárodní ochrany. To musíme eh, schválit. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se, pak je to takto schváleno. Pak tady máme další přepracování paní Geringer de Önberg týkající se minimálních norem které musí splňovat státní příslušníci a tak dál, kde pro, proti, nikdo, zdrželi se, nikdo se nezdržel, takže také schváleno. Pak tady máme ještě jedno hlasování. Vlastně ne. Nejdříve bych chtěl poděkovat všem zpravodajům a potom tady máme také ještě právní základ, kdy to uděláme? Ne, uděláme to nyní. Takže, pane kolego Lechnere, máte slovo k právnímu základu. Omlouvám se, pane předsedo. Já jsem na to ještě nebyl připraven, že už to začíná. Máme tady první případ. Podle mého názoru je velice jednoduchý. Tady se jedná týká se to výboru ITRE. Tady máme nařízení, podle kterého komise tady si může získávat informace o energetických opatřeních. Toto je zajímavé proto, protože zatím to běželo podle článku 284 ES, takže to bylo vlastně na konci, tam byly o různé takováto ustanovení o pravomocích a současně době je to 337 smlouvy o EU a nyní podle Lisabonské smlouvy máme také energetickou kapitolu, to je titul 21 a tam máme 194 odstavec 2, kde se zabývá toto pravomocemi a kde také pravomoc má spolurozhodovací možnost. E, to znamená, že my bychom nyní měli postupovat podle 337, ale měli bychom postupovat podle 194 Lisabonské smlouvy a o tom nejsou žádné pochybnosti. Já toto navrhuji. Myslím si, že se nemusíme obracovat, obracet na právní službu. Nikdo se nehlásí o slovo, tak vidím, že výbor s tím souhlasí, tak je to takto schváleno. A není druhý bod pana Lechnera. No to je trošku zajímavější. A je to také problematičtější. Je to návrh směrnice, kde se jedná o opatření zlepšení ochrany zdraví při práci těhotných zaměstnankyň a zaměstnankyň krátce po porodu nebo kojících zaměstnankyň. Tady ve smlouvě v důsledku Lisabonské smlouvy nedošlo k žádným věcným změnám. Nyní máme článek 153, dříve to bylo 137 a máme také článek 157 a dříve to bylo 141 stará směrnice vycházela ze 137. Já chci pouze říci, o co tady šlo u 137 a já ale zůstanu u nových předpisů Lisabonské sliny, tedy 153 se zabývá ochranou zdraví obecně, co si člověk myslí, ale také to není úplně pravda. V písmenu I se hovoří o rovnoprávnosti. zaměstnanců a zaměstnankyň. Článek 157, tady v odstavci 1 se jedná o stejné odměňování za stejnou práci pro muže a ženy, tedy o rovnost, ale e, tady v odstavci číslo 3, tady to není zrovna šťastně formulováno. To znamená, ve trojce 157 se hovoří také o rovném zacházení a o rovném odměňování. Komise vycházela při svém eh, návrhu z obou dvou článků 153 a 157. A já si myslím, že nakonec tady nevznikají žádné diference. Ale koleg, jeden kolega a jeden koleg, jedna kolegyně chce, aby 157 byla vyškrtnuta jako právní základ. Zdůvodňuje se to tím, že se jedná pouze o ochranu zdraví těhotných a že to nemá vůbec co dočinění s rovností a rovným odměňováním, že toto je cestné aby článek 157 se tam vůbec používal. Toto můžeme samozřejmě obhajovat, ale já jsem toho názoru, že i když smlouva není šťastně formulována, takže i článek 157 je dotčen. Jedná se také o další placení mzdy. Například u ochrany zdraví, když o tom hovořím pouze o ochraně zdraví, tak to neobsahuje také další vyplácení mzdy. To ne tak nutně není ale mimo jiné to také patří k zásadám rovnosti a rovného zacházení. To znamená, že to je spíše taková právně filozofická otázka. Každopádně já jsem toho názoru, že i článek 157 se dotýká této problematiky a proto bychom ho měli používat jako právní základ, jak to navrhuje také komise. To je můj návrh, možná, že by se k tomu mohla vyjádřit právní služba. Pane předsedo, děkuji. Právní služba je tázána, může nám pomoci dál, děkuji. My jsme při analýze dospěli ke stejnému závěru jako zpravodaj a my se domníváme, že komise správně uvedla oba dva právní základy. Pokud tomu tak je, jestliže právní služba souhlasí se zpravodajem, tak tady nemáme žádnou překážku, není tady žádný rozpor a tak budeme takto postupovat. Pak jsme také ukončili právní základ a nyní se vracíme k našemu programu. Tady máme jeden problém. Já jsem byl informován o tom, že po 38 paní Lichtenberger má přijít na pořad nyní z určitého důvodu, ale to bychom měli udělat rychle, protože protože pan kolega Baltazar také je na tom časově špatně, tak nejdříve bychom A pan Baltazar nespěchá, říká sekretariát. Takže nyní začneme s paní Lichtenberger a potom pan Karim. Paní Lichtenberger, prosím. Jedná se o důsledky pro klimatickou ochranu Kodaň. Tady máme určité potíže, které se týkají také naší logistické práce. Já za prvé vidím tady nutnost, a k tomu jsem také zpracovala návrh, abychom eh, všechno to, co znamená strategické studie dopadů, tak abychom toto za řadili do opatření, které udělá EU a abychom toto například dále rozšířili. Musíme vytvořit možnosti, aby bylo možné zpracovávat studie dopadu u nových projektů infrastruktury tak, aby tyto projekty se vyjadřovaly i k ekologickým aspektům a aby to mělo také příslušné dopady. Právě nyní u studie dopadů v současné době se dělá strašně málo a když se něco dělá, tak je to příliš obecné, takže se k toho, z toho nedají vyvodit skutečné důsledky. Takže já navrhuji, aby v této oblasti, kde se jedná o velké infrastrukturální projekty, kde se jedná o strategické vědecké studie dopadu, aby tam byla zahrnuta i ochrana klimatu. A proto musíme vytvořit po, předpoklady a to se týká několika materií. My bychom k tomu měli zaujmout stanovisko a tuto oblast vyjmout. Já si myslím, že toto je pro mě ústřední téma. My bychom zde měli postupovat preventivně, tak aby u klimatické ochrany strany se eh, reagovalo adekvátně. To je můj návrh. Někdo se hlásí o slovo v této souvislosti? Ne, není tomu tak? Tak můžeme tento bod ukončit? Ano. Takže to vezmeme takto na vědomí. A nyní se dostáváme ke společné debatě. To je 36, 33, 34, 35. Hlavní eh, zpravodaj je kolega Karim, dává mu slovo. Chairman, thank you and uh, thank you for accommodation. Děkuji. Děkuji, že jste eh, eh reagoval pozitivně na moji žádost eh, přesunout bod v programu. Jakožto zpravodaj, eh, tak nejprve bych chtěl poděkovat kolegům, kteří vyhotovili stanoviska bez jejich spolupráce a sekretariátu. Já si myslím, že bych nebyl schopen vůbec vyprodukovat návrh stanoviska na tuto rámcovou směrnici. A můj návrh nyní je u sekretariátu, který to prověřuje, zdali není třeba technicky to poopravit a měl by být rozdán dalším členům co nejdříve. Včera večer jsem dal k dispozici neformálně tento návrh ostatním zpravodajům. Já se omlouvám, že neměli více času na analýzu, ale určitě kolegové chápou, že to je kvůli časovým problémům, které jsem měl. Pane předsedo, já si myslím, že bychom k tomu teď měli možná přistoupit jako k výměně názorů protože to je takové stanovisko, které se neustále vyvíjí. Já vím, že asi je nepravděpodobné, že bude ještě další šance diskutovat o tomto ve výboru předtím, než budeme hlasovat eh, o harmonogramu výboru Ekon. Zdali naše harmonogramy do sebe zapadají. Takže pokud kolegové mají nějaké připomínky, poznámky, tak prosím, skontaktujte se se mnou do té doby, abychom se pokusili uspokojit vaše připomínky. Komise naprohuje vytvořit novou architekturu finančního nařízení EU, finanční regulace EU, aby se zlepšila kvalita a především dohled abychom měli efektivnější zákony, předpisy, jejich efektivnější prosazování, abychom lépe identifikovali nedostatky finančních systémů. Já víceméně podporuji cíle komise, to znamená i tu strukturu těch orgánů, které navrhují. Je důležité i ale respektovat subsidiaritu v tomto návrhu. A to znamená respektovat členské státy a národní orgány dohledu, které eh, mají pravomoce tam, kde je mají mít. Také si myslím, že ESA a mm, tedy eh, eh, ty orgány dohledu, že by měly mít nezávislou roli při vyhodnocování. A pokud jde o pravomoc přijímat předpisy na straně tedy ESA a komise. Takže zde předat tedy tuto pravomoc ESA, to znamená, že by mohli přijímat normy a případně by teda tato síť těch evropských orgánů dohledu mohla řešit spory mezi národními orgány dohledu. Tady mám určité pochybnosti. Také mi není jasná role článku 290 delegované akty a 9291, prováděcí opatření to mi není jasné. A pokud jde o e, technické normy, tak preambule uvádí, že technické normy by neměly e, obsahovat nějaká politická rozhodnutí. Já navrhnu určité pozměňovací návrhy, aby za konkrétních okolností technické normy by mohly být politickou volbou, třeba když nějaká ta základní legislativa, třeba jako e, je ta směrnice o prospektech, třeba o té teď se jedná, ta se má novelizovat, pokud jde o zodpovědnost, tak e, zde někdy ty technické normy třeba e, Eh, by eh, tedy eh, mohly být novelizovány bez dohledu rady, bez dohledu komise či ISA. E a také bych podpořil přístup, který by umožnil Evropskému parlamentu a radě revidovat technické normy ve smyslu článku 290 zakládající smlouvy o Evropské unii, jakožto delegované akty zákonné. Je třeba si jasně i vyjasnit, co eh, mají eh, zde dělat ta prováděcí opatření. Pokud jde o řešení sporů, tak zde eh, nové asi eh, eh, tato pravomoc daná nové agentuře, to by mohlo být v rozporu s eh, rozhodovací pravomocí ESD. To by mohlo narušit právní jistotu. Pane předsedo, já jsem konkrétně o tomto komunikoval s vašimi spolupracovníky a děkuji za jejich přispění. Já myslím, že je třeba to takto tam napsat. A také jsem navrhl eh, konkrétní pozměňovací návrhy, které by zdůrazňovaly, že ta agentura ISA nemůže nahrazovat eh, právo úvahy národních orgánů dohledu. A když ta mm, mm, tedy agentura dohledu evropská eh, by tedy toto posuzovala, tak rozhodnutí národního orgánu dohledu se musí vzít do úvahy při rozhodování té Evropské agentury dohledu. Takže to je rámec, takový ten širší rámec eh, obsahu mé zprávy a Jste trochu hm, pomalej, protože tlumočníci mají problémy. Jenom trochu pomalej, méně rychle. <laughs> Děkuji, bylo mi řečeno, že prý hovořím úplně perfektně, takže dobře, ještě tady zpomalím tu moji perfektní rychlost. A to je jedno z témat, eh, eh, protože já teď jsem tady ve druhém funkčním období, takže já vždycky se snažím tedy dodržovat čas, tak proto možná. A pane předsedo, tím vlastně končím. Jenom bych řekl, že skutečně já děkuji všem kolegům, kteří spolupracovali se mnou a umožnili mi připravit tento návrh v této formě, tak jak jsem ho předložil sekretariátu. A já děkuji i vám a vašemu úřadu, pane předsedo, za součinnost a to bych rád, aby bylo dáno do zápisu. Děkuji vám. Je to velice obtížné téma kde musíme dát právně správnou odpověď. A proto vám děkuji za vaši účast. A já bych nyní doporučil, abychom si vyslechli další zpravodaj. Paní kolegyně Regner, děkuji. Návrh komise o zřízení Evropského výboru ECR je součástí finančního balíčku. Tento výbor by měl vykonávat makrodohled. Tady se jedná o zcela nový orgán, který ještě nikdy v této formě neexistoval. A jde o to, že má korigovat chyby, které byly odhaleny v důsledku finanční krize. A to znamená, že je velice těžké plnit tento makrodohled, protože v dohledu působí národní dohledové orgány. Tento výbor nemá právní subjektivitu a složení vypadá tak, že toto sídlí u Evropské centrální banky a skládá se z jednotlivých guvernérů národních bank. A nyní mé návrhy chci říci zcela konkrétně. To, co já bych si představovala trochu jinak, je následující. Za prvé, skutečnost, že má nyní vzniknout makrodohled, toto vítáme to je závěr z vývoje finančního trhu a z tedy z negativních výsledků. Složení tohoto orgánu a nyní se dostávám k jednomu velice důležitému návrhu obsahového. Tak podle mého názoru složení by mělo být vyváženější. To znamená složení, které, kteří přicházejí z národních bank a také ze Světové banky, takže já si představuji, že řídící výbor by se měl skládat z pěti zástupců národních bank. A další prvek, a tady navazuji na již stávající makroekonomický dialog, kde byla udělána zkušenost, aby také byli zapojeni e, zástupci sociálních e, svazů, to znamená tripartity. To, to zkušenost již byla udělána to, toto se udělalo v dialogu s komisařem, s ECB a s příslušnými ministry financí. To je návrh, který tam zatím obsažen není. Já mám osobní návrh, který jsem zatím neformulovala, i když samozřejmě vím, že je prakticky nemožné toto mé osobní přání splnit, tak, aby tady byla vyváženost muži a ženami. Pro, a to z toho důvodu, protože z finanční krize vyplynulo, že ženy v těchto orgánech eh, fungují úplně s jinou zodpovědností. A je velice těžké samozřejmě tuto rovnost mezi muži a ženami zde reflektovat, protože máme již eh, navržené složení. A pak je tady mně jde u tohoto orgánu o transparentnost a také eh, ve zveřejňování analýz. Dalším důležitým prvkem je role Evropského parlamentu. Evropský parlament by měl mít stejné pravomoci jako Rada a komise, především by měl mít možnost také pověřit tento orgán prováděním šetření a analýz a v této souvislosti Nyní bych tedy chtěla skončit. Celkově chci říci, že se jedná o velice důležitý orgán, který je zde vytvářen, i když je může dávat pouze doporučení pan Baldaza. Ano, i toto je návrh komise, který zapadá do nové architektury dohledu na evropské úrovni jako cíl je především zlepšit úroveň regulace dohledu nad finančními trhy na vnitřním trhu, tedy abychom vyřešili některé ty nedostatky, které se ukázaly kvůli krizi. A zde tedy proto by bylo třeba, aby tento orgán měl i ten úkol, že bude garantovat integritu, efektivitu a bude regulovat fungování finančních trhů a bude eh, dohlížet nad stabilitou a prosazovat koordinaci. Konkrétně tento, mm, eh, eh, zde tento orgán by měl i úkol dohlížet nad investory na finančním trhu a koordinovat se s ostatními agenturami. Takže proto je třeba provést jasnou eh, solidní reformu finančních institucí uvnitř EU. Eh, bude to vycházet z efektivnějšího dohledu, to je základní premisa, a budou zde pravidla, která umožní předem vytipovat rizika ve finančním systému. Nicméně ty stávající návrhy ve mně vzbuzují určitá překvapení pokud jde o pole působnosti, kompetence a pravomoce tohoto nového orgánu. A zhruba říkám, že je třeba jasně definovat úkoly tohoto poslání, odpovědnost tohoto orgánu. A tudíž já myslím, že je dobré tedy, abych zde e, zdůraznil celou řadu pozměňovacích návrhů. Jejich cílem je mm, omezit e, e, tyto pravomoce přijímat závazná rozhodnutí e, pouze na krizové situace. Tedy tento orgán by to měl tu možnost pouze v krizových situacích, to znamená, abychom se nedotkli daňových politik členských států. Jinými slovy, myslím si, že každodenní dohled by měl zůstat na národní úrovni. A to všechno proto, poněvadž když tomuto orgánu by se dal tento úkol každodenního dohledu, tak to znamená, že to by mohlo klást překážku činnosti národním orgánům, a což by znamenalo velkou právní nejistotu mezi těmi subjekty podléhajícími regulaci. A ve smyslu stejné logiky, tak další pozměňovací návrhy se snaží lépe definovat roli eh, mediátoru, mediátora, který bude řešit spory mezi orgány, tedy těmi evropskými a těmi národními, s tím, že je třeba do toho zapojit všechny in, zainteresované strany. Eh, základním cílem je vyhnout se E, e, rozhodnutím či výkladům, které nebudou úměrné cíly a prosazovat větší transparentnost rozhodovacích procesů. A ve finále nakonec, pokud jde o ty návrhy, jejich cílem je definovat pole působnosti e, tohoto orgánu a jeho pravomoci, se si myslím, že by bylo vhodné ještě doplnit takové návrhy, to znamená i upravit právně výměnu informací mezi příslušnými orgány, protože, a to jak z pohledu makroobezřetnostního i mikroobezřetnostního. A především je důležité, aby eh, tato výměna informací plně respektovala příslušné právní normy. Ne. A za druhé, eh, v různých případech je zcela nezbytné eh, i tyto informace tedy agregovat, eh, protože v některých členských státech ty trhy jsou malé, je tam pouze pár operátorů na trhu, takže asi potom, eh, kdybychom neadekvátně regulovali výměnu informací a jejich obsah, tak to by mělo velký eh, dopad i třeba o to, na to, že by se mohly šířit i důvěrné informace o účastnicích na finančních trzích. Takže to je asi vše. To jsou ty různé náměty, a na které jsem vás chtěl upozornit a já doufám, že obdržím od vás příspěvky, abych mohl ještě vylepšit zprávu. Děkuji. Děkuji. Jak mm, jednacím pořadu jednání pan kolega Masy. Pane předsedo, já se omlouvám, já jsem Mm, se chtěl vyjádřit k tomu, eh, já jsem čekal, že pan Baldassare se vyjádří i eh, k té eh, nejasnosti nebo obskurnosti těch finančních operací. To budeme hovořit potom. Nyní jsme se rozhodli, že s ohledem na mm, problémy, které mají některý kolegové s časem, takže nyní budeme hovořit rozpravu o zprávu pana Karima. Takže já bych poprosil jako prvního pana zpravodaje a můžu se pouze připojit k tomu, co pan Karim řekl, zejména co se týče tohoto tematického komplexu komitologie. Je jasné, že musíme říci, že komitologie v podstatě, tak jak bývala dříve po Lisabonu, už neexistuje, protože se to delegovalo rozdělené na delegované právní akty a na implementační rozhodnutí. A co se týče těch implementačních rozhodnutí, tak potřebujeme ještě akt sekundárního práva, který bude schválen společně s komisí a parlamentem a radou tedy na návrh komise a pak se to musí tedy vyjednat mezi oběma zákonodárnými orgány. Samozřejmě tento parlament má zájem o tom, aby co nejvíc věcí se dostalo do oblasti těch delegovaných právních aktů, protože nad tím budeme mít kontrolu. A mm, ta, ten nápad vymyslet jako si třetí věc, kterou bychom nazývali technické normy, tak to trošku vypadá, jako kdyby nám někdo chtěl odnímat práva ještě předtím, než v podstatě se Lisabon pořádně rozběhl. To se nám nelíbí. Takže si myslím, že bychom se touto otázkou měli intenzivně zabývat i s ohledem na zprávy, které zde máme. A vždy, kdy máme práva zpráva na stahování, tak to tam musíme tedy zahlednit. Poté, když vstoupí legislativa v platnost a něco bude v nepořádku, tak totiž lidé se budou obracet na nás a budou se nám ptát, což se tam vlastně eh, domluvně, což se to tam rozhodnutí, a proto je nutné, aby tady byla možnost něco stáhnout zpět. Takže já souhlasím s panem Karinem a budeme se mu muset úsek operaktovat i s kolegou Sajou. Ten má zprávu o tématu, které můžeme pracovně nazvat nová komitologie. Druhá věc, a o tom se hovořilo hovořil o tom pan kolega Baltasar, ale taky kolegyně Regnerova, to je takové to napětí mezi úlohou národních orgánů a evropských orgánů parlamentu se shodneme na tom, že je třeba posílit evropský centrální dohled. Je to také samozřejmě důsledek krize, vyslívá to a také se zprávy La Rosiera a odpovídá to tedy návrhům komise. Rada to vidí trochu jinak, to víme. A vypadá to, že se zde tady otevírá potenciální konfliktní pole mezi radou a parlamentem. O to důležitější je, abychom my jakožto právní výbor se tímto tématem zabývali obzvláště intenzivně a poradili kolegům z výboru Ekon, co je možné právně obhájit a co ne. Jasná jedna věc, máme zásadu subsidiarity. Tedy to, co zde my nyní rozhodnuteme, provádí potom národní orgány. A pouze ve výjimečných případech je možné, aby evropský dohled bezprostředně zasáhl. Musíme si tedy rozmyslet, jak daleko to může jít, jakým způsobem to zachytíme, určíme, kdy tedy může evropská, eh, evropský orgán zasáhnout, například v případě nečinnosti národního orgánu a tak dále. A ještě druhá věc, a co se musíme nutně postarat, musíme se podívat na to, zda ty zprávy, které nyní předkládáme, jsou navzájem slučitelné. To bude potřebovat ještě trochu času, abychom to doladili. A já, jakožto zpravodaj, v podstatě toto je vše, co já jsem jakožto zpravodaj k tomu chtěl říct. hlásí se někdo o slovo? Momentálně ne. Znamená to, že nám to tedy zpravodajové obšírně vysvětlili. Sekretariát mi říká, že již můžeme eh, říci, že lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23.3. Do té doby se nám podaří přeložit i všechny pozměňovací návrhy. Je někdo proti? Ne? Promiň. Promiňte tedy, eh, lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je 23. února. Nyní se dostáváme k zprávě pana Baltazara. Jedná se o, o směrnici o opožděných platbách. Prosím, máte slovo. Děkuji, milí kolegové. Spožděné eh, platby. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Milí kolegové, já jsem říkal, že spožděné platby v obchodních eh, transakcích eh, především tedy jde o výběrová řízení, tak to má eh, negativní dopad na likviditu podniků a to především to má velký dopad na malé střední podniky a to brání jejich konkurenceschopnosti a má to negativní efekt na obchodní výměny, obchodní transakce. A svým způsobem také i to narušuje vnitřní trh. To uh, v extrémních případech i provokuje, je důvodem finančních problémů a to může vést i k bankrotům těchto podnikům, které jinak by byly zdravé. E, komise Eh, mm, začala eh, se zabývat touto tematikou, protože na to apelovali různé subjekty a vypracovala návrh eh, směrnice, která ruší směrnici 2035. A cílem je především Eh, tedy se snažit o harmonický rozvoj vnitřního trhu a obnovu ekonomiky. Velká novinka to je právě rozdíl mezi eh, podniky dlužníky na straně jedné, kde mm, se eh, stanoví různé prostředky a dobrovolné prostředky, jak je proti ním působit, a potom orgány státní veřejné zprávy, kde existují větší, tedy automatické právní cesty, prostředky, které mohou využít eh, věřitele a domáhat se svých peněz. Náš výbor pro vnitřní trh a ochranu spotřebitele se tímto zabývá, kdežto náš výbor má eh, výlučnou odpovědnost podle článku 50, článku 7, 8, 9. A takže proto se zabýváme tímto návrhem. A e, já e, především e, zde byly jsou dvě cesty, kterými se chci věnovat. Za prvé je to nutnost, aby tato norma byla efektivní, to znamená uzavřít ty možnosti různých výkladů, interpretací, což by mohlo spochybnit vůbec význam této normy. Na druhé straně je třeba se snažit o to inovovat, eh, tuto legislativní, ten, ten, tuto normu. Zde máme článek 6. Jehož cílem je eh, zajistit větší efektivitu eh, a přísně vystupovat proti zneužívání, proti obcházení předpisů, protože zde jsou různé obchodní praktiky, které by neměly existovat a tudíž je třeba eh, případně mít možnost proti ním bojovat prostřednictvím náhrady škody. Já jsem chtěl proto systematicky zde i představit různá kritéria, podle kterých by měl rozhodovat národní soudce, když rozhoduje o eh, nekalosti daných praktik, jako například eh, smluvní podmínky, které vlastně e, způsobují to, že ten věřitel vlastně přichází o likviditu. A dále je zde i e, jsou to i eh, tedy nezbytné předpoklady, které je třeba sem zavést jako možnost domáhat se náhrady škody soudní cestou. Potom eh, nutný, eh, mm, nucený výkon, nucená exekuce, to musí se řešit podle vnitrostátních právních předpisů, mm, mm, ale je třeba zkrátit lhůty na získání exekučního titulu a je proto třeba propojit tuto směrnici s evropským exekučním titulem. A nakonec si myslím, že je důležité, aby tato legislativní norma byla v souladu i e, s společným referenčním rámcem. Jehož cílem je nalézt koherentnost, e, pokud jde o tu definici toho, co je nespravedlivé či nekalé. A nakonec můj návrh Eh, má jeden pozměňovací návrh, eh, kde eh, já navrhuji, abychom měli vyvážený přístup, tedy především mám na mysli článek 5, kde se hovoří o veřej, orgánech veřejné státní zprávy. Já si myslím, že je třeba eh, uzavřít eh, ty různé cesty a kličky, které měly ty orgány veřejné státní zprávy, které se vyhýbaly platbám, spožďovaly platby a proto já navrhuji řešení, které by vzalo do úvahy, tak jak to i vyplynulo z našich slyšení, že eh, bychom zabránili těm diskrepancím, rozporu mezi členskými státy a proto jsem chtěl navrhnout i vlastně paušální náhradu škody, která by vycházela z takového postupného způsobu, kdyby se načítaly ty částky. Eh, a eh, v úterý eh, se konalo slyšení, kde jsme měli vlastně delegace téměř všech národních parlamentů členských států a z toho vlastně jasně vyplynulo, že údajně takovýto typ vlastně sankce by mělo velký negativní dopad na rozpočty státní veřejné zprávy. Ale nicméně, já si myslím, že takové odstrašovací pravidlo, odstrašovací opatření, které je velkou novinkou, tak to je něco, co bychom tam měli mít. Zachovat to tak, aby to byla taková motivace neobcházet předpisy. A závěrem, chtěl bych zdůraznit, že je třeba Eh, urychlit přijímání tohoto návrhu, a, eh, protože eh, pro život podniků řádné platby, to je zásadní věc a je třeba tedy to posilovat jak pro malé střední podniky, tak vůbec pro celé evropské podnikání. A proto je zcela zásadní, abychom během tedy legislativního období, abychom Eh, především měli na mysli hlavní cíl, a to je zlepšit eh, rozvoj, harmonický rozvoj vnitřního trhu, a to prostřednictvím eh, toho, že zvýšíme kulturu plateb. A 8. 8. Eh, únor, to je, myslím, termín pro pozměňovací návrhy, pokud se nemýlím, a já samozřejmě na ně budu čekat netrpělivě a budu se těšit na náměty k tomuto návrhu stanoviska. Děkuji. Děkuji panu zpravodajovi a slova má paní kolegyně Lichtenbergerová. Děkuji. Souhlasím s vámi, že právě pro malé a středně velké podniky jsou opožděné platby opravdu velkým problémem. Existují mm, také informace, že se to vlastně ještě díky hospodářské krizi zhoršilo a že hospodářská krize je využívána jakožto taková výmluva k tomu, že se platí ještě později, než tomu bylo doposud. V, takzvané platební morálce máme velké rozdíly které se tedy týkají rychlosti zaplacení. A právě při přeshraničních eh, platbách a transakcích na sebe jak si často naráží různé kultury. Ale přesně naprosto s vámi souhlasím, že se musíme tedy snažit o to, abychom se na ty opožděné platby soustředili více ten problém chápu plně. Mám jen několik otázek, které mi vyplynuly na základě vašeho návrhu. Jednak má se, máme se tedy spolupráci s výborem IMCO a pokud jsem tady ten dopis pochopila správně, tak jde o to, aby náš výbor se zejména zabýval odstavcem 6 a ne, ne tolik již těmi ostatními odstavci. Jedna kolegyně z výboru IMKO mi řekla, že tady šlo o to dosáhnout co nejvíce konzistentního návrhu. Proto se chci zeptat, proč jste tedy vaše, ve vašich návrzích zohlednil tedy i jiné paragrafy. A Nyní k obsahu. Mám problémy s jinou věcí. Když se snažíme rozlišovat mezi soukromými podniky a ekonomickými aktivitami veřejných institucí, tak narážíme na jednu obtíž, jak to přesně rozlišit. Máme zne Eh, v dnešní době takovou tendenci, že veřejné podniky zadávají mnoho věcí soukromým eh, subjektům, takže jestli již opravdu není zde taková ta jasná linie mezi veřejným a soukromým sektorem. Máme tady tady partnerství veřejného soukromého sektoru a tak dále. Takže to bude poměrně obtížná úloha, to rozlišování a mohla by možná i vést eh, dokonce i k změnám ve statutu společnosti z tohoto důvodu. A druhá věc se týká lhůt. Máte tam těch 45 dní, to jste dvakrát navrhl. Samo o sobě pokud se nemýlím, tak ta hlavní tendence jde spíš eh, směrem ke 30 dnům, protože dole s eh, podvodem 4 máme tu 60 denní lhůtu a proto si myslím, že by bylo lepší mít dvakrát 30 dnů, to by bylo dohromady 60 a neměli bychom celou řadu různých lhůt, které by potom byly matoucí a vedly mi k příliš velkým rozdílům. A poslední věc, to jsou ty důsledky. Když zde máme těch 5% té sumy, které, je, které, které jsou navrženy jakožto sankce, tak to jsou často velice velké částky. A proto si myslím, že by bylo mož- lépe se orientovat podle úrokové míry. Tímto by bylo možné to lépe zohlednit. To by byl takový návrh z mé strany, možná bychom o tom ještě mohli debatovat, aby se to spíše orientovalo podle tedy úrokové sazby a ne pouze podle té fakturované částky. Tímto způsobem by byla lépe zohledněna kvalita opoždění té platby. Takže to by byla prozba z mé strany. Děkuji. A co se týče té poslední věci, to musím, že mi jasně ujasnit. My dáváme stanovisko k celému návrhu, takže se může vyjádřit ke všem odstavcům a článkům a předložit k ním pozměňovací návrhy. Výbor IMKO je ovšem zavázan pouze e, převzít ty e, podle článku 50. Takže samozřejmě stanovisko může být obšírné, jak my chceme, ale IMKO e, není povinen vše od nás převzít. Prosím, kolega Masiv. Děkuji, já souhlasím s výkladem, který jste provedl. My jsme již vedli dlouhé diskuze na toto téma a mm, mm, eh, ale eh, asi eh, jiná cesta není, jak jste řekl. Já bych chtěl poděkovat panu Baldasaremu za velice syntetickou Eh, dobrou práci mm, a já myslím, že to je dobrý základ pro to, abychom tedy splnili náš úkol, který je v naší kompetenci, protože ten, eh, my nemůžeme zasahovat eh, do kompetence druhého, toho druhého výboru, takže pracujeme proto na tom, co řekl pan Baldasáre. A zde i bychom měli se vyhnout tomu, že bychom se, eh, neměli bychom se zaměřit eh, na ty eh, sazby, tedy těch úroků z prodlení, takže to by byla polemická diskuze, kolik by to mělo být. A já a protože my jsme spolurozhodovací orgán s radou, tak si myslím, že hm, zde E, tam probíhá ta diskuze, ze které by měl být jasný výstup, ale já bych nechtěla, abychom e, náš právní výbor zaměřovali na tyto situace. Naopak, já myslím, že jak říkal pan Baldassare, je třeba jít tou cestou, kterou on řekl, to znamená e, chránit ty nejslabší smluvní strany a to mm, před těmi různými nekalými klauzulemi ve smlouvě a je třeba prosazovat ten princip bona fide v právu a to je to, co musí být imperativní zde a samozřejmě ochrana toho nejslabšího v té smlouvě, v tom smluvním vztahu. Na to bych se musíme zaměřit my. A teď ještě stručně, osobně bych řekl, že nahradit contractual clause výrazem terms – to asi není vhodné, protože eh, contractual clause, to je to, co se běžně používá v obchodním právu, mm, a aspoň tedy ve španělském právu, kdežto slovo terms, podmínky, to je spíše restriktivní podle mě. Děkuji. Děkuji, kolega Speroni. Grazie, presidente. Děkuji, pane předsedo. Já bych se chtěl vyjádřit k článku 9. Eh, pokud jde o lhůty pro vydání exekučního titulu. A zde jak jsem již řekl při první diskusi, často ten eh, exekuční titul je sice vydán, ale ta druhá strana eh, podá odpor, což znamená přerušení vykonatelnosti. A já si myslím, že by bylo vhodné eh, stanovit jasné termíny pro vydání exekučního titulu. Ano, to je správné, ale také bychom měli mít jasné termíny lhuty pro eh, podání případného opravného prostředku, tedy odporu, protože to může protáhnout celé řízení. Také ještě pan zpravodaj použil termín online. Možná by bylo vhodnější eh, termín telematický, protože online to je restriktivní, tedy telematický to znamená nějaký ten přenos na dálku. Já si myslím, že online je eh, restriktivnější než výraz telematický, protože to jsou eh, různorodější prostředky cesty. A Potom ještě návrh 9. Pozměňovací návrh 9. Ten hovoří o článku 5. Zde bych chtěl vědět, zdali eh, s tímto návrhem chcete zrušit odstavec 3, protože mm, já to vidím tady eh, kurzivou, ale mm, vedle se nepíše nic, tak se ptám, jak to je. To znamená, má se zrušit odstavec 3, tímto já to nechápu, protože je to graficky, tam je roz, rozdíl, rozpor, jedno je to tučně, jednou kurzivou, tak nevím. Kolegyně Tajn. Já si myslím, že tento návrh zákona je mimořádně důležitý a proto ho musíme prosadit. To je to nejdůležitější. Děkuji nejdříve zpravodaji za vykonanou práci. Zpravodaj chtěl ještě překročit rámec návrhu komise a udělat více a dosáhnout více pro podniky. Pokud se týče odstavce 5, za který nezodpovídáme, ke kterému však můžeme zaujmout stanovisko, tak si myslím, že tento odstavec je velice důležitý. A tady se musíme domluvit s IMKem, protože situace je taková, zdali tady stanovíme nějaký strop, anebo to stanovíme tam nějaké odstupňování, ale tady bychom se měli jako parlament domluvit, protože slyšení s národními parlamenty ukázalo, že názory se velice liší sice na jedné straně tady byl, byla pozitivní reakce, ale bylo uplatněno mnoho námitek a tak to vypadá, že prosazení tohoto projektu bude velice náročné. Protože ostatní také se vyjadřovali k podrobnostem, tak já bych chtěla upozornit na následující věc. Je tady předložen pozňovací návrh, aby se zahrnuli i obchodní praktiky, aby se to netýkalo pouze smluvní praxe, ale také obchodní praxe. Já nevím, zdali ve všech zemích chápeme obchodní praxi stejně. V Německu se to chápe tak, to je takzvané nepsané právo, které se aplikuje v příslušném odvětví, které znají účastníci, subjekty, ale také právníci, specializovaní právníci, ale běžní právníci právníci toto nepsané právo neznají. Takže považuji za velice problematické zde zasahovat do nepsané praxe, protože tato praxe se již vyvíjí stovky let a když ji člověk nechce, tak podniky se mohou domluvit na něčem jiném. Takže buď to se domluví e, na něčem ústně a toto je již tradiční právo, které se takto vyvinulo, zvyklostní právo, ale jestliže tady hovoříme o obchodní právo a obchodní praxi, tak jestliže tuto praxi vidí jako nevýhodu, tak se mohou domluvit na něčem jiném. Pokud se týče smluvních dohod s veřejným sektorem, tak tam se takto nepostupuje, tam se vždy postupuje pouze písemnou formou. V Německu obchodní praxe se prakticky vůbec na smlouvy s veřejným sektorem neaplikuje. Slyšení národních parlamentů eh, mi ukázalo, Zdali bychom skutečně měli dělat rozdíl mezi soukromými podniky a veřejným sektorem. Já jsem nejdříve byla pro říci tedy, že veřejný sektor musí být platebně schopný, ale slyšení mi ukázalo, že veřejný sektor je někdy soukromoprávně také organizován. Největší odvětví, kterého se to týká, jsou nemocnice a v Německu jsou eh, nemocnice jak ve veřejnoprávní eh, formě a také v soukromoprávní formě organizováno. A jestliže toto budeme rozlišovat, pak eh, Eh, může to dopadnout tak, že si někteří zvolí příslušnou právní podobu, příslušný právní eh, subjekt, tak, aby unikli platebním povinnostem. Takže si myslím, že toto by vedlo v praxi k obcházení podmínek. A pokud se týče lhůt, o tom právě se také hovořilo, to je pozňovací návrh 9, to je třetí odstavec. Tady se jedná o to, že veřejný sektor i také soukromé firmy mají určitou lhůtu na prověření fakturu. A říká se tady, je lhůta 30 dnů a jestliže je faktura nesporná, pak se musí zaplatit. A já, když to vztáhnu, není na stavebnictví. Jestliže člověk potřebuje na prověření faktoru víc než 30 dnů, pak to musí také písemně zakotvit a jestliže tedy veřejný sektor potřebuje lhůtu delší než 30 dnů na prověření faktoru, tak to musí také písemně zdůvodnit. Já jsem to takto pochopila, že by se toto mělo úplně vyškrtnout. A já si myslím, že toto je problematické. Chci upozornit na to, Takový jeden příklad z Německa, z Berlína. Veřejný sektor je nyní hlavním zadavatelem letiště v Berlíně a tady se bude stavět tedy celé nové letiště pro Berlín, což je obrovský projekt a tady je očividné, že až bude letiště hotovo, tak člověk nemůže, či veřejný sektor nemůže během 30 dnů prověřit, zdali tento projekt obsahuje různé nedostatky a ty miliardy, které se posléze zaplatí, protože tady jsme opravdu u maximálních částek, tak během 30 dnů toto všechno nejde prověřit. Takže já si myslím, že když si myslíme, eh, pomyslíme na ty velké projekty financované veřejným sektorem, tak tady vyškrtnutí tohoto faktoru, te, eh, te, tohoto odstavce je složité. Takže tam se původně navrhovalo 45 dnů a uvidíme, co s tím uděláme. Já jsem zjistila, že v podnicích především v Jižní Evropě, především v Řecku se jedná o to, aby vůbec platbu dostali. Hodně podniků říkají, že oni ne, jim nejde tolik o nějaké úroky s prodlením, na, jim jde o platbu jako takovou, protože platební lhuty v Řecku jsou někdy v délce tří let, abychom si to jasně řekli. Já jsem to slyšela například u laboratoří, takže e, ti laboratoře, které dělají například krevní testy v nemocnicích v Řecku, tak ti dostanou platbu většinou až za tři roky a tak jsou rádi, že dostanou vůbec něco. A pan kolega Bodu a potom já sám. Câteva considerații techničeší administrativy. Možná taková technická poznámka. Paušální platba v podstatě by vedla k takovému dvojímu odškodnění, protože by se bylo odškodnění za neprovedení výkonu a za opožděné provedení, tedy za opožděnou platbu tom první části by to byla paušální platba, ta druhá věc by, byla šan, by byly sankce, tedy úroky z prodlení. Pokud bychom to potom tedy sečetli si s tou paušální částkou těch úrok z prodlevy, tak by to znamenalo, že ta škoda je jaksi odškodněna dvakrát. Co se týče těch eh, <clears throat> nákladů na vymáhání, tam je důležité ty mm, dluhy nejdříve prokázat. A já si myslím, že toto dvojí očkodnění, to paušální očkodnění, povede k tomu, že orgány veřejné moci to nebudou moci dobře rozhohlenit v přípravě svých rozpočtů. Protože nebudou vědět vlastně, jakou částku si musí tedy dát do rozpočtu a kdy ji mají uvolnit. Děkuji, také dvě poznámky z mé strany. Ta první se týká to, že tedy u orgány veřejné moci se mají že se na ní má pohlížet odděleně. Já tedy souhlasím s tím, že nejvyšším vidníkem je veřejný sektor, co se týče opozitivních plateb, ale nemyslím si, že by veřejný sektor měl mít jiné zacházení než ten soukromý. Přesně z toho eh, důvodu, který zde již padl, že je tedy možné to obejít. A za druhé, protože by to um, zavedlo jakýsi způsob punitive damage a já toho tedy nejsem zastávcem. Já si myslím, že pokud chceme náhradu škody, tak tam musí být konkrétní škoda. Nemám nic proti tomu, aby to byla paušála, ale není důvod pro to, pokud, když dojde k té škodě pochybení veřejné sektoru, že by ta škoda měla být větší, než, pochybí soukrom, než když pochybí soukromý sektor. A proto si myslím, že bychom opravdu neměli s veřejným sektorem zacházet jiným způsobem. Druhá věc, to už zde již také padlo, to byly takové ty velké mamutí stavební záměry. Já si myslím, že to, co je zde navržené, není problematické. Z jednoduchého důvodu, totiž nároky, které ještě nejsou splatné, se nemůžou dostat do opoždění. A právě u těchto velkých stavebních projektů máme přesně detailní rozpis, kdy je co splatné. A některé věci jsou splatné až po kolaudaci. Takže nejdříve musí dojít ke kolaudaci a teprve potom převzetí a teprve potom teprve je to splatné, takže tímto způsobem nedochází k takovému opoždění, jaké zde bylo zmíněno. zmíněno. A momentálně vidím, že se někdo další o slovo nehlásí. I zde bychom si měli stanovit lhůtu před překládání pozměňovacích návrhů, Sekretariat mi říká 8.2. Je důležité mít tedy to již v tento den, kvůli tomu, že zde máme spolupráci s IMKem. Velice stručně, děkuji. Eh, jak bylo správně řečeno panem předsedou, tak my jsme kompetentní pro články 6, 8 a 9. A já jsem myslel, že je vhodné také jaksi něco navíc tam dát k diskuzi. A to je článek 5, protože článek 5 to je klíčový článek ve směrnici. A tudíž si myslím, že to bylo vhodné, abychom i měli možnost obecně diskutovat o článek 5, i když jsme kompetentní pouze ke třem. Je to právě článek 5, kde se e, střetávají ty různé situace v členských státech, protože e, zde jsou členské státy, které se chovají cnostně, platí do 30 dní a bohužel jsou tam i takové, kde mají třeba 150 dní jako lhůtu. Takže pokud skutečně nám jde o odsouhlasení této směrnice, tak eh, eh, je třeba si uvědomit, že pro eh, některé státy může být tato směrnice škodlivá pro jejich rozpočty a že možná tyto státy to budou se snažit blokovat. A je třeba tedy mít, ale abychom sledovali hlavní cíl, což jsou malé střední podniky. A mm, teď především i teď, vzhledem k tomu, že nemají takový přístup k bankovním úvěrům, k provozním úvěrům, takže proto jsem si myslel, že je eh, třeba eh, o tom hovořit a ne mm, se jenom zaměřit na to, zda 30 dní, 40 dní, to ne. Ale já si myslím, že těch 5% eh, takovéto opatření na sucho, takto natvrdo postavené, že to asi mm, mm, by bylo neakceptovatelné. A mm, možná bychom měli zavést určitý proporční mechanismus, který by vyšel, já nevím, od jedna, dva, tři a potom v čase. Samozřejmě to znamená, by to procento rostlo, tak jak by plynula ta lhůta splatnosti, nebo spíš po splatnosti tedy. A pokud je o tu obchodní praktiky, o ty obchodní praktiky, o tu praxi, já si myslím, že je vhodné o tom hovořit, protože často uh, to jsou mm, nepsaná pravidla, nepsané praktiky, ale mm, v některých smlouvách, v některých sektorech eh, mají právní eh, vliv nebo dopad, především lokálně řečeno, na toho dlužníka to má dopad, takže bychom se měli e, snažit, aby tam neexistovaly možnosti různého obcházení a podobně. A také i pan předseda Eh, správně hovořil o odstavci 3 a jeho hm, eliminaci, a to ve světle těch eh, projektů, těch dlouhých, velkých těch projektů, kde je třeba všechno eh, prověřovat a tam asi by bylo nebezpečné dát nějakou takovou jednu lhůtu. A je třeba spíše to nedávat takto a říci, že to se přesně stanoví v dané smlouvě o tom projektu, o tom díle. A já myslím, že bychom se měli zaměřit v diskuzi na rozdílném zacházení mezi soukromými subjekty, které dluží peníze, a orgány veřejné státní zprávy. Eh, kom... Komise možná mi tady v tom pomůže, protože ta to předložila. Za prvé, je třeba vzít do úvahy finanční problémy, kterými trpí podniky a ty eh, trpí jinými problémy než eh, veřejná zpráva či státní zpráva, která by měla mít eh, určité rozpočty a Eh, eh, finanční eh, architekturu, to znamená, kdy ty peníze plynou z centrálních orgánů někam směrem dolů, do těch místních orgánů, takže mají příjmy z daní a poplatků. To všechno se tam finančně plánuje. A hm, to u těch soukromých podniků je to jinak. A druhé téma. Když se hovoří o vztazích mezi podniky, no tak to je e, Eh, tady je smluvní svoboda. To je svobodná vůle stran. Takže nemůžeme my tady omezit smluvní svobodu stran. Já jsem si myslel, že by bylo vhodné, ale to není v těch našich článcích, kde jsme kompetentní, ale jinde by bylo asi možné nějak podmínit ty vztahy mezi soukromými stranami, kdybychom tam vložili něco takového, že i v těchto vztazích mezi soukromými subjekty, tak jak třeba je to v Německu, jak bylo řečeno, tam ty velké stavební firmy těm eh, subdodavatelům třeba mm, mm, dávají velice pro ně nevhodné lhuty. A, takže by bylo dobré tam vložit takové podmínky, aby, mm, že to nesmí být nespravedlivý vztah, nespravedlivé podmínky, že to nesmí být. To znamená, kdy já nevím, kdyby si třeba stanovali delší lhůtu splatnosti, třeba 60-80 eh, lhůtu, 60-80 dní, a kdyby to bylo shledáno, že to je nespravedlivé, tak by taková e, smlouva byla e, nekompatibilní. Hm, pane předsedo, hm, ve slyšeních o tom hovořili i poslanci členských států, kdy hovořili, že ano, je těžké zde zacházet odlišně s těmito typy dvěma typy subjektů, ale mm, jak jsem řekl, máte samozřejmě soukromé subjekty, které poskytují veřejné služby, zase naopak, ano, třeba v energetice nebo ve vodohospodářství, a, nebo máme jiné společnosti tohoto typu, které také by spadaly pod tuto směrnici, takže ale kdybychom rozšířili pole, pole působnosti, tak asi eh, bychom nedospěli k žádnému výsledku. Děkuji. Děkuji a dostáváme se k dalšímu bodu na pořad jednání číslo 19. Tam jde o daň z přidané hodnoty. Slovo pa, paní Tajn. Já jsem tuto směrnici zde podrobně představila již minule. Jde o další rozšiřování daně z přidané hodnoty, pokud jde o pravidla fakturace. Zejména jde o to, aby elektronické faktury měly stejné postavení jako faktury na papíře a také proto, aby zejména při přeshraničních transakcích jsme měli jakési předpoklady ty stejné pro obsah faktury, protože do posud členské státy měly velkou svobodu v tomto smyslu, takže každý členský stát vyžadoval něco jiného na faktuře a to má být nyní omezeno, takže má zde dojít k harmonizaci požadavků. Já jsem se soustředila pouze na jeden pozměňovací návrh, protože se nacházíme v procesu slyšení a tato směrnice je velice důležitá pro podniky ale zatím není jasné, zda směrnice projde v radě. Proto chci hovořit o dvou problematických aspektech. Já jsem k ním sice nepředložila pozměňovací návrhy, ale myslím si, že bude v budoucnosti třeba pod změna, takže jedno se týká e, služeb a tam je důležité, aby na e, faktoře byl, byla doba, kdy začíná platit děnový návrh a to je ve stejné době, kdy tato daně platí jakožto uskutečněná. Takže je možné, že vystavitelé budou mít v budoucnosti problému jednoznačně udat tuto lhůtu. Takže je důležité si uvědomit, že je to jaké ještě systematické, systematické změny, souvislí to s celou řadou jiných předpisů, takže musíme vyčkat, jak se to osvědčí v praxi. Já mám pocit, že se to neosvědčí, takže a v pokud případě, že to tak bude, tak bude třeba směrnici ještě jednou změny. V budoucnu to budou i tak, že fakturu budeme muset splatit nejpozději 15 dne z měsíce, který nachází po měsíci, ve které došlo k k daňové podsta- skutkové podstatě. Takže zde máme jakousi povinnost, která dříve nebyla, protože někdy se stává, že smluvní strana poprosí o to, aby byla faktura splacena později, protože na to má, o to má zájem, například podnik má zájem o tom vystavit fakturu později, protože chce obdržet příjmy později a toto vše v budoucnosti již možné nebude. Takže to se také ukáže teprve, jak potom to bude probíhat v praxi. Já mám tedy jenom jeden pozměňovací návrh, kde jsem toho názoru, že komise, ale zejména naše finanční zpráva, bude muset pomoct si chtít, bude si muset zajistit tedy touto změnou směrnice více vlastních práv. Jedná se o elektronický přístup k přístrojům, které ukládají k data. Když tedy někdo má elektronické účetnictví, tak to bylo do posud ta, že do tohoto účetnictví měl přístup pouze finanční úřad členského státu, kde byl tento soukrom usídlený. Docházelo k tomu, že ovšem takovéto údaje byly ukládány v jiných členských státech, například v Irsku či v České republice. Doposud to bylo možné. A bylo možné tedy získat přístup teprve pouze přes domovský finanční úřad. Teď ale budou výjimky, to v případech, kdy tedy podnik musí splácet daní z předavé hodnoty v jiném členském státu, než kde má sídlo. Tento podnik bude mít nyní možnost, že cizí členský stát bude mít přístup na elektronicky uchova- k elektronicky uchovávaným údajům. Zatím Jednak jsou to zatím ale výjimečné případy a za druhé, až tato směrnice stolní v platnost, tak se počet těchto výjimek ještě sníží, protože například v přespraniční transakcích to v budoucnu bude tak, že, že vlastně ten, kdo přijímá zboží či služby, bude moci, bude muset platit tuto daň ve svém vlastním členském státě. Takže jsou to výjimečné případy a není možné, aby v rámci takové výjimky měl cizí, čla, cizí členský stát dovoleno mít přístup k celému účetnictví podniku, který má sídlo v jiném členském státě. Elektronické účetnictví nemůžeme totiž nějakým způsobem rozdělit. Jako finanční úřad nemůže říct, že se chce podívat pouze na jednu fakturu. Jakmile má přístupový kód, tak má přístup k celému účetnictví. Já nechci tedy nic podsouvat finančním zprávám, ale řeknu vám takový příklad. Například pro francouzskou finanční zprávu by jistě bylo zajímavé mít přístup do účetnictví podniku Mercedes-Benz, anebo naopak. Pro německou finanční zprávu by bylo určitě zajímavé mít přístup do účetnictví podniku Citroën nebo Peugeot bylo mi vysvětleno, že v praxi to momentálně běží pomocí postupu úřední pomoci, je to naprosto neproblematické, takovéto podniky zprávy se obrací na vrchní německou finanční zprávu. A musím říct, že v rámci ověřování těch jednotlivých případů, zda totiž ta daň, která má být odvedena ve vlastním členském státě, nemá by neměla v podstatě být odvedena v nějakém jiném členském státě, který jiný členský stát eh, má, si není jistý a rád by nahlédl do těch daňových podkladů. Tedy šlo o přezkoumání toho, zda daň přidané hodnoty nemá mít splacena v některém jiném státě než v tom státě, kde má podnik své sídlo, tak doposud to v praxi probíhalo naprosto bez problémů. Tedy jiný členský stát si nechal eh, poslat smluvní eh, eh, dokumenty, vždy to tedy Probíhalo velice dobře, nedocházelo k žádným opožděním či přepátkám. Tady nemáme žádný důvod pro to, aby v rámci těchto výjimek měl cizí členský stát přístup k celkovému účetnictví podniku, který je usídlen v jiném členském státu. A proto si myslím, protože chci, aby tato směrnice prošla, tak jsem tedy poz- předložila pouze jenom jeden pozměňovací návrh Chci tedy pouze to, aby to vše zůstalo tak, jak to doposud probíhalo, Prachce probíhala dobře, nikdo si nestěžoval. Děkuji. Herzlichen Dank, gibt's dazu. Děkuji vám srdečně, hlásí se k této materii někdo o slovo. Já chci jenom jednu informaci ze své strany. Tato věc je opravdu problematická a možná, že naše stanovisko bude plné těchto pochybností. A my jsme tady v té zvláštní situaci, že ministři financí se rozhodnou sami a možná, že v praxi zažijeme, že to, co se tady v textu objevuje, tak to bude také problematické. Dále žádné poznámky nejsou. Pro lhůta pro předložení pozměňovací návrhu je 23.2. Takže 23.2. Tak nyní další bod a to je moje zpráva to jsou bonusy pro bankéře a dopad na vlastní aktiva banky. Jsou tady dva návrhy. Za prvé se to týká určité lhuty zadržování bonusu a vyplacení po sléze a druhá věc je retroaktivní, eh, retroaktivita. Já jsem tedy pro zákaz retroaktivity, eh, protože nechci, aby stávající smlouvy bylo takto postiženy, že by toto mělo platit pouze pro budoucí smlouvy. To jsou jediné dva pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Chci se zeptat, zdali k tomu se chce někdo vyjádřit. Vypadá, že tomu tak není. Tady máme lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů 23.2. A nyní se dostáváme k bodu 8. To je zpráva Lechner. Tady máme ještě 10 minut. Může kolega Lechner se ujmout slova. Pane předsedo, já si myslím, že nyní nemáme možnost detailně, podrobně hovořit. si vás krátce informovat o časovém rámci. Celkově chci konstatovat, že mám ten dojem, že členské státy ten, toto vidí pozitivně a že všechny státy chtějí toto uskutečnit mimo Velké Británie a Irska, k tomu se ještě vyjádřím, ale u všech existují nějaké malé problémy a ty nelze zřejmě všechny vyřešit. Tady je eh, jedno <laughs> řešení, které není celkově uspokojivé, ale v každém případě došlo ke zlepšení a my také nebudeme schopni všechny problémy vyřešit. V březnu předložím pracovní dokument, kde vyjmenuji všechny problémy a také tam sdělím svůj názor. Já v mnoha bodech zatím ještě přemýšlím, protože vždy existují aspekty pro a proti a nedá se jednoduše říci, že to bude tak a tak. Eh, v květnu hodlám uspořádat pořádat slyšení a také proto žádám kolegy, koho bychom měli pozvat na slyšení. Doufám, že zprávu předložím před letní přestávkou a po prázdninách toto ukončíme a ke konci roku budeme pak hlasovat na plenárce. Já již jsem po na začátku se detailně zmínil o, inf, o di, situaci a dostal jsem nyní stanoviska, například spolkové smě, spolkového sněmu. Tady prověřili otázku subsidiarity. Oni se ptají, zdali úprava ke také určité úpravy jsou, jsou v souladu s principem subsidiarity. To není otázka subsidiarity, ale pravomocí. A je to otázka komorientů. To znamená, jestliže dva lidé zemřou při letecké katastrofě a nevíme, kdo zemřel dříve, to znamená, že se tedy stanoví čas úmrtí stejně a tady jde o otázku hmotného práva a také ochrana eh, bona fide, ochrany dědiců eh, a já v současné době chci udržet obě dvě věci, takže že za předpokladu, že existuje kompetence ONLEX, takže v tomto případě by měly takovýto, takovéto podrobnosti řešeny v homotném právu a já se pokusím se k tomu vyjádřit. Já se domnívám, že pak z hlediska subsidiarity nevzniknou žádné pochybnosti. Podle současné situace to vypadá tak, a zatím to ještě není rozhodnuto, že Spojené království a také Irsko se možná celé této záležitosti nezúčastní. To by bylo škoda, ale nevím, kde jsem si přečetl, že 11% Irů žije v zahraničí, především v evropském zahraničí a také se to týká ve velké míře Velké Británie. A to jsem také někde četl, že Britové, Němci a Nizozemci mají největší nemovitostní hodnoty, tedy nemovitosti v evropském zahraničí. Takže by byla velká škoda, kdyby obě dva státy se nemohly zúčastnit. Zřejmě to není zlá vůle, ale souvisí to také s právní situací. V, ve Spojeném království je to právnictví Glowback, to znamená eh, pohledávky při darech za života a jak to potom eh, souvisí také s povinnou částkou. Takže já přesně nevím, eh, jak to tady vypadá, nemohu to posoudit. A pak je tady také ještě další otázka jak to vypadá s běžným pobytem. V anglosaských zemích se hovoří o domicilu, což je něco jiného než stálé bydliště. Zdali bychom to měli definovat, zdali bychom to měli definovat jako stálé bydliště jestli ten běžný, to běžné bydliště také by mělo být rozhodující pro judikaturu. To jsou problémy, o které se jedná. Já zatím jsem se nerozhodl. Já eh, chci celkově tento návrh udržet. Otázka také zní, jak daleko by mělo jít eh, dědictví. Já toto mám eh, z Rakouska tam existuje s tím velký problém, tedy s rozsahem, co všechno patří do dědictví. Rozsah dědictví. Já už jsem zvažoval, že například dary za života a také dary kvůli smrti, které se však uskuteční za života, ty nebudou spadat do dědictví. Ale to se vztahuje pouze na otázku, zdali opravdu to bylo provedeno účinně jestliže jsou tam určité povinnosti, které se musí plnit v rámci dědictví, tak tam bývají lhuty. Ale já si myslím, že také dary za života musíme takto pojednat. A také otázka věcných práv, tam se jedná vlastně pouze o nemovitosti, tam by to nespadalo do dědictví, ale pouze nabití a transfer, tedy převod. E, tam by v Rakousku a v Německu s tím byly velké problémy, nevím, jak by se to řešilo. To znamená, že všechny státy budou určitým způsobem krvácet. Já si myslím, že bychom se měli zaměřit především na kapitoly 1, 2, 3 a o nich také můžeme diskutovat extra. A můžeme se na ně zaměřit v našich diskusích. A pak jsou, je tady ještě zbytek Eh, který také musíme prodiskutovat, ale to nejsložitější je v oblasti 1, 2, 3, to je aplikovatelné právo a také jurisdikce. A to je z mé strany všechno. Ještě chci upozornit na to, otázka, která byla položena, zdali, zdali Hakská umluva o formě tedy zatím toto nebylo ratifikováno. Existuje eh, Hákská úmluva o eh, platnosti formy. Toto ratifikovalo asi 10 nebo 11 států. A nyní slyším, že právní služba je toho názoru. Já jsem totiž původně navrhoval, abychom se jednoduše odkazovali na Hákskou umluvu a zbytek eh, eh, lidí je toho názoru, že se nedá jednoduše na to odkazovat, že to je prostě dohoda, úmluva. A proto budeme muset zvážit, zdali část hákské dohody nebudeme muset opatřit předběžnými otázkami, ale já si myslím, že nařízení by nemělo být příliš hutné. Takže já jsem spíše proto, abychom to nyní neudělali, tak abychom nedostali do návrhu veškeré problémy. Děkuji. Děkuji, již překračujeme naši dobu, takže mám tady dva řečníky, kteří se hlásí o slovo a proto vám eh, slibuji, že v rámci běžní schůze se tomu budeme prvotně věnovat. Nyní Diana Volis. Děkuji, budu stručná, pane předsedo. Já chci poděkovat panu Lechnerovi za prezentaci. Já mám pocit, že tato agenda je v dobrých rukách, vzhledem k vašim znalostem. A i se mi líbí ten váš postup. Já mám ale takový problém. A vy jste ho také již zmínil. Samozřejmě já jsem, já bych měla být stínovou za Eh, frakci moje země rozhodla, že eh, uplatní opt-out šest eh, týdnů před skončením konzultačního období. Profesní organizace pořád ještě by měly být konzultovány a ty ale byly pozitivní v tomto připomínkovém řízení a byly zklamány, že vlastně tak to bylo rozhodnuto ještě i takovým předstihem. My jakožto hm, poslanci nevíme, co dělat teď. Já bych chtěla slyšet názor kolegů. Zdali si myslí, že je to vhodné, aby hm, poslanci z těch členských států, které se rozhodli, že se neúčastní, tedy že budou mít opt-out, aby tito poslanci se podíleli na legislativním procesu. Tak to bych od vás chtěla vědět. E, samozřejmě vy víte, jak já bych ráda na tom pracovala, ale je to skutečný problém u této agendy a je to i u agendy posílené spolupráce, takže bych ráda slyšela váš názor. Člen má stejná práva a v rámci každého legislativního záměru, o kterém se tady bavíme, mají ovšem všechny stejná práva, nezávisle na to, zda eh, používám odkam či ne. Prosím, pan kolega Sperony. Děkuji, pane předsedo. Děkuji kolegovi. A já bych chtěl zmínit ještě další problémy, jako je ten institut obvyklého pobytu, čili domicilu. A velice často staré osoby, důchodci, nebo někdo tedy zemře i dříve, jaksi, ale takže ten, kdo se dostane do určitého věku, tak eh, tyto osoby často, no, určitou dobu se přestěhují tedy, třeba jenom na, sezon, na sezónu tedy, eh, mají eh, další místo pobytu v jiných místech a třeba v jiném státě i, než tam, kde třeba žili prvních 70 let, takže pak se přestěhují, nebo alespoň na sezónu. Takže tady jde o tu definici obvyklého pobytu. My tomu říkáme anagrafický pobyt eh, v Itálii, ale tím se problém neřeší. Problém článku 17, kde se říká, že by se to mělo řešit podle problému, podle státního příslušenství, ale my máme osoby, které již nemají to státní eh, příslušenství, jenom jedno, mají třeba dvě, tři, čtyři a osoby následující eh, státní příslušnosti také. Takže to je otázka, jaké, jaký by měl být ten hraniční určovatel, to kritérium, zdali tedy státní příslušnost nebo něco jiného a já mm, jenom jsem to chtěl zdůraznit, nebudu, nepůjdu do hloubky. Děkuji nakonec pan kolega Lešner. Zcela krátce, to s tou státní příslušností v podstatě problém není. Já si myslím, že z mého pohledu prostě jasně ukážeme, že člověk si ten, které se to týká, si to může sám vybrat. Horší to bude s tou otázkou obvyklého pobytu. To bude opravdu ještě potřeba vyžadovat občinnou diskuzi. Máme zde návrhy a úvahy, zda někdo by, zda by tedy lidé neměli mít možnost volby obvyklého pobytu. I to není úplně cestné. A ještě k otázce, kterou to nadesla kolegyně Volis V rámci v politických diskuzích, eh, tak v Lisabonském slovu a takovýchto diskuzích o tom, jak to bude dál s Evropou, jsem vždy na to poukazoval. Máme eh, politology, kteří si myslí, že posílená spolupráce právě tato flexibilita, to, že toto je budoucností Evropy. A já jsem vždycky říkal, eh, jak to jako bude fungovat. Bude tedy hlasovat pouze část parlamentu, když nebudou se na tom chtít podílet všichni. Takže v určitým případě to je jistě možné, ale potřebuje to velkou míru dobré vůle a zásadní řeš- vůle a zásadní řešení to není. A má informace i ze stálých zastoupení je, že toto nemusí být naše konečné slovo. A za druhé bych si přál, aby britští kolegové, aby se tedy nejenom, že směli podílet na naší diskuzi, ale že by se měli podílet a vnést svém své vlastní odborné zkušenosti. A měli bychom eh, si rozmyslet, zda v rámci hlasování, když to bude velice těsné, zda by nebylo vhodné, aby kolegové ze zemí, které se sice na tom nepodílí, zda by oni nemohli být takovým tím jazyčkem na váze, které potom rozhodnou v rámci těch těsných eh, poměrů. Ale rozhodně bych si opravdu přát, aby se každopádně podíleli na diskuzích. Pan kolega Lechner správně poukázal na to, že i kolegové ze členských zátů, kteří mají opt-out, že je budeme potřebovat nejpozději při druhém čtení, abychom získali kvalifikované většiny. Bod tedy uzavírám. Pořád jednání jsme tedy probrali a tímto ukončuji tuto schůzi. Děkuji.